sent out yesterday. Yeah. I will, I will look at it. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a kolegová, kolegové, s ohledem na plný pracovní program vás požádám, abychom mohli zahájit naši schůzi. Srdečně vás vítám. Dovolte mi, abych naše dnešní zasedání výboru eh, zahájil sdělením předsedy máme nejdříve ke schválení program. Chce někdo něco dodat? Ne, takže tímto je pořad jednání schválený. A upozorňuji také, že máme překlad. Chci říci, že je to veřejné zasedání, toto naše dnešní jednání, takže se přenáší po internetu. Tím se dostávám k bodu 3 absolutoria pro rozpočet 2011. Gerben Gerbendy je zpravodaj. Jde o absolutorium pro agentury. Dovolte, abych eh, srdečně přivítal také zástupce jednotlivých agentur, kteří dostanou dnes možnost, aby se vyjádřili za účetní dvůr tady bude Pietro Russo, který se ujme slova. A za síť agentur to bude ředitel Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nevocí Mark Sprenger bude odpovídat, pokud budete mít nějaké dotazy k jednotlivým agenturám. Pokud jsem si všiml, tak tu máme zástupce jednotlivých agentur, za to děkuji a ještě jednou vás vítám. Nejdříve na úvod dávám slovo zpravodaji, pokud si to tak bude přát. Takže máte slovo. Chairman, do, do you want me to start? Or... Pane předsedo, přejete si, abych začal já, anebo účetní dvůr máte to privilegium zahájit eh, rozpravu, nebo dám slovo účetnímu dvoru? Dobře, já bych raději předal slovo účetnímu dvoru, prosím. Dobře, takže dám slovo panu Pietro Rusovi z Evropského účetního dvora. Prosím. Dear Chairman. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem rád, že mám příležitost účastnit se zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. kde budeme diskutovat o udělení absolutoria za rok 2011 společně s vámi a s kolegy. Jde o absolutorium evropským agenturám. Jak jistě dobře víte, je tu důležitý rozdíl mezi eh, finančním rizikem staženým k evropským agenturám a eh, decentralizovaným eh, orgánům, které společně představují 1,5 evropského rozpočtu, a rizikem, které tyto orgány nesou vzhledem ke své někdy velmi citlivé misi, ke svému citlivému eh, poselství. Dovolte mi, abych nejprve krátce přiblížil mandát Evropského účetního dvora. Následně budu eh, prezentovat výsledky auditu za rok 2011, změny v našem přístupu mm, v roce 2012 a to, jak se chystáme zareagovat na odpovědi nebo na eh, žádosti parlamentu. V čem tedy spočívá náš mandát? podle článku 287 smlouvy o fungování Evropské unie je eh, audit Evropského účetního dvora kombinací kontroly e, účtů a e, audite, auditu o řádnosti a správnosti transakcí. V rámci to, tohoto rámce poskytujeme specifické výroční zprávy a dvě zvláštní stanoviska. Jedno se týká účtu a druhé se týká e, legálnosti transakcí. To znamená, že zároveň můžeme diskutovat o kvalitě finančního managementu. Jaké jsou hlavní výsledky auditu za rok 2011? V roce 2011 jsme provedli audit 39 agentur. V podstatě to bylo 38 agentur a jeden penzijní fond Europolu. Eh, v roce 32 to bylo, v roce 2010 to bylo 32 agentur, to pouze připomínám. E, účetní dvůr dospěl k závěru, že všech 39 agentur mělo spolehlivé účty. Pokud jde o kontrolu transakcí, dospěli jsme k tomu, že 38 z 39 stanovisek byla, bylo bez, bez výhrad, jedno stanovisko e, bylo s výhradou. To se týká Evropského centra pro kontrolu e, nemecí ve, ve Štokholmu. Tam nebyla schoda se stropy, které jsou stanoveny v rámcové smlouvě. E, Toto jsou velmi uspokojivé výsledky, pokud jde o výsledky auditu. Nicméně to neznamená, že jsme nezaznamenali chyby nebo nedostatky. Nicméně tyto chyby a nedostatky byly pod eh, dvouprocentní eh, hranicí rozpočtu. Účetní dvůr zaznamenal žádost parlamentu, aby se parlamentu dostalo více informací po udělení absolutoria za rok 2010 a podnikl kroky tak, aby uspokojil tuto žádost v rámci svého mandátu a v rámci omezených zdrojů, které má k dispozici. V roce 2011 bylo poskytnuto více informací o finančním řízení a e, nedostatcích v klíčových kontrolách. E, hlavní zjištění, eh, která nespochybňují stanovisko účetního dvora z roku 2011 se vztahují k těmto bodům. Nedostatky v rozpočtovém řízení, to znamená vysoké úrovně převodu a přenosu a nízká úroveň provádění, nedostatky v postupech náboru, nedostatky v některých klíčových kontrolních systémech, především ve zprávě nemovitostí a inventáře v 12 agenturách a e, v postupech e, nákupu, to znamená nedostatek dokumentace, e, odhadované smluvní hodnoty a nedostatečná kritéria výběru. V roce 2012 účetní dvůr své audity i nadále zlepšoval. E, přístup našich auditů byl zlepšen, tak abychom zvýšili výpovědní hodnotu tohoto auditu a abychom zlepšili úroveň informací poskytovaných parlamentu. E, náš e, dvůr se snaží hodnotit kvalitu rozpočtového plánování a provádění rozpočtu. Neustále roste počet agentur, u nichž musíme audit provádět. E, v roce 2012 se náš audit bude muset rozložit do 70 úkolů e, se stejným počtem stanovisek o předběžných zjištění. E, Soud, sou, účetní dvůr zároveň vydá 40 eh, specifických výročních zpráv, to znamená celkem 80 stanovisek o 40 decentralizovaných eh, orgánech. Audit pro rok 2012 byl eh, vylepšen a to jak z hlediska plánování, tak z hlediska eh, výkaznictví, reportingu. Pokud jde o metodologii, tak musím říci, že jsme tedy eh, zavedli statistické techniky, abychom lépe určili vzorek pro testované transakce. Díky tomu jsme dosáhli větší objektivity a vyšší výpovědní hodnoty e, auditu. E, tento statistický e, přístup je kombinován s analýzou rizika, tak abychom získali skutečně reprezentativní vzorek a zahrnuli všechny rizikové oblasti. V roce 2012 jsme se snažili o lepší monitoring toho, co neodpovídá Eh, příslušným stanoviskům účetního dvora. Eh, budeme se zabývat především třemi okruhy, to znamená rozpočtové a finanční řízení, klíčové kontroly, eh, dohled a kontrolní systémy a další komentáře. Kromě toho bude systematicky poskytována tabulka o dalším sledování komentářů účetního dvora z předchozího roku. Účetní dvůr bude i nadále poskytovat informace Evropskému parlamentu v rámci procesu udělování absolutoria. Eh, bude se snažit kvali- zlepšovat kvalitu těchto informací. Tabulka o následném monitorování, která bude vložena do těch specifických výročních zpráv za rok 2012, by měla nabídnout historický horizont a měla by ulehčit Evropskému parlamentu udělování absolutoria v průběhu let. Účetní dvůr vítá cestovní mapu o následném sledování společného přístupu k decentralizovaným agenturám Evropské unie, mm, který byl vydat komisí eh, v prosinci roku 2012. Mnoho prvků v tomto dokumentu, eh, především eh, akce, které mají zlepšit programy jednoleté i víceleté, E, naprosto odpovídají současnému přístupu účetního dvora. To znamená, že my se snažíme náš audit co možná nejlépe e, propojit s kvalitou managementu. Soud, e, účetní dvůr vítá zároveň rozpočtování podle aktivit a i takové prvky, jako je systém varování a aktivity, které mají e, upozorňovat na e, podvody. Tyto prvky bude účetní dvůr velmi pečlivě zvažovat, tak aby zvýšil úroveň auditu. Dalším úkolem, který před námi stojí, je provádění nového finančního nařízení, který, které se agentur bezprostředně dotýká. Článek 208 fin, nového finančního nařízení počítá s tím, že budou fungovat nezávislí externí auditoři, kteří budou uh, kontrolovat spolehlivost účtu agentur. Zároveň je potřeba, aby eh, účetní dvůr kontroloval práci těchto auditorů, tak aby dostal svému mandátu. K tomu e, je potřeba zohlednit e, rámec finančního nařízení. Účetní dvůr se v tuto chvíli zamýšlí nad dalším prováděním článku 208, tak abychom eh, co nejvíce vylepšili audit agentur, abychom zlepšili příspěvek účetního dvora eh, k eh, k veřejné zodpovědnosti v rámci Evropské unie a abychom se vyhnuli zbytečné dvojité práci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Rosso za eh, tyto informace účetního dvora a pokud jde o síť agentur, tak teď udělím slovo pro úvodní stanovisko panu Marku Šprengerovi. Pane Šprengere, kde je pan Šprenger? Tady, omlouvám se. Tady odsud ze zhora to vypadá trochu jinak. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mi dal slovo. Rád bych hned na začátek prohlásil, že agentury Evropské unie jezdili tento cíl dosáhnout vysoké úrovně výkonnosti a správného dobrého využití finančních prostředků z evropského systému. V rámci procesu absolutoria tohoto slyšení toto chápeme jako velice důležitou příležitost ke zlepšení našeho eh, výkonu. Agentury eh, vědí, že ještě není všechno eh, v pořádku. Je velice důležité mít vnější eh, kontrolu toho, co se děje, abychom se mohli ponaučit z těchto vnějších kontrol. Co bychom tedy mohli vzít jako své ponaučení z roku 2011? Doufáme, že můžeme vést konstruktivní, otevřený dialog také s těmi aktéry, abychom kteří potřebují ještě zlepšit svoji výkonnost. V rámci naší sítě již předsedám jsem strávil hodně času nasloucháním jednotlivým stranám. Všichni jsme žádáni, abychom poskytovali stejnou úroveň služeb s menším počtem zaměstnancům. Eh, agentury musely snižovat počet zaměstnanců. Nové agentury obdržely méně pracovních míst, než bylo původně plánováno. To znamená, že tyto agentury potřebují obezřetně sledovat, kolik eh, zaměstnanců mohou zaměstnat v administrativě a za současného Eh, snižování stavů bychom raději eh, snižovali stav u administrativních pracovníků než u těch jednotlivých eh, technických služeb. To je tedy, co se týče pracovníků. Naše agentury by byly rádi, kdyby se zjednodušila administrativa týkající se agentur. A proto velice vítáme onu cestovní mapu evropských agentur, kterou Evropská komise uveřejnila v prosinci. Zejména vítáme akce vyhlášené v oddílu 4 této cestovní mapy, včetně zjednodušení finančních pravidel týkajících se agentur a hlavních směrů o plnění rozpočtu. Tímto způsobem můžeme docházet vyšší účinnosti, výkonnosti a čelit administrativním výzvám, tak jak je identifikoval účetní dvůr. Prioritou naší eh, sítě na rok 2013 je implementovat cestovní mapu. Rád bych se stručně zmínil o eh, přenosech z rozpočtu do dalšího roku. Většina agentur, včetně té mé, byly kritizovány účetním dvorem za přenos finančních eh, prostředků z roku 2011 na rok 2012. Chceme Eh, pracovat lépe a snížit tyto přenosy na minimum. Agentury pracují spolu s komisí a účetním dvorem na tom, jak eh, toto zajistit. Jedním z úkolů, který nás čeká, jsou provozní náklady, což je eh, hlava 3 nebo kapitola 3 našich rozpočtů. Často pracujeme na e, úrovni víceletých rozpočtů. Náš rozpočet rozpracovan do více let a to znamená, že potřebujeme také toto rozpracovat na úrovni jednotlivých držitelů smluv. Je velice obtížné tohoto dosáhnout bez toho, aby docházelo přenosům prostředků z jednoho roku do druhého. Proto vytváříme tzv. rámcové smlouvy, ale také se můžeme dostat do potíží s těmito rámcovými smlouvami, to vím velice dobře z vlastní zkušenosti eh, v agentuře ECDC. Vyžaduje to dobrý rámcový kontrakt a dobré eh, plnění rozpočtu, nicméně stále může docházet k přenosům prostředků z jednoho roku na následující. Na, například je mnoho soukromých společností, do kterých se outsourcuje eh, například catering, čištění, úklid a e, podobně, a nebo dodávky e, vody, e, tepla, elektřiny a v těchto případech může docházet tedy k přenosům finančních prostředků z jednoho roku do roku následujícího. Jsou tu určité meze toho, co můžeme plánovat. Agentury jsou relativně malé, jsou to specializované organizace a někdy se může stát to, že jakýsi projekt závisí na vstupu z některého expertního členského státu. A pokud expert z tohoto členského státu onemocní na delší dobu, a nebo pokud se rozhodne opustit organizaci, celý projekt může být zastaven na několik měsíců. Poslední příklad, který uvedu, je, že žádný ředitel nebude vyplácet eh, svým eh, zaměstnancům nemá dispute over the annual salary adjustment. Neví, kolik bude vyplácet svým zaměstnancům na, rok, eh, na konci roku 2013. Loni nám bylo řečeno, že soudní dvůr na podzim roku 2011 vysloví své rozhodnutí o přizpůsobení platu. Všechny agentury se podle toho zaj, zařídily a připravily částky na vyplacení platu. V listopadu nás komise ale informovala, že Evropský soudní dvůr své rozhodnutí nepřinese dříve než v roce 2013. Já jsem měl téměř milion rezervován v ECDC, v naší agentuře, na eh, tyto účely. Není možné eh, prostředky na výplaty přenést z roku na rok. A těžko je můžeme převést do jiné kapitoly. Já nechci kritizovat soudní dvůr, komisi nebo radu. Jenom jsem chtěl zmínit, že jsou tu určité meze proveditelnosti a plánovatelnosti. Snažíme se pracovat lépe, ale nikdy nedosáhneme dokonalosti a jsme všichni otevřeni eh, tomu, abychom se poučili z dosavadních lekcí a jsme otevřeni vašim poznámkám. Děkuji za tyto úvodní poznámky a dovolte mi, abych otevřel diskuzi a dávám slovo zpravodaji. Uh, Děkuji, pane předsedo, a dovolte mi, abych začal tím, že poděkuji účetnímu dvoru, především panu Russo za jeho práci. Jsem velmi rád, že zpráva účetního dvora obsahuje mnohem více informací než v předešlých letech, tak jak jsme to jako parlament požadovali. To je velmi užitečná věc. Kromě toho bych rád poděkoval stínovým zpravodajům za jejich od, uh, uh, informace, za jejich podněty uh, k písemným uh, dotazníkům. Děkuji také za přítomnost agenturám, za to, že jsou tu zástupci té e, úrovně výkonných ředitelů. Já si myslím, že je to velmi důležité v rámci spolupráce s Evropským parlamentem. E, Každoloté, ka, každoroční udělování absolutoria agenturám je po, pro parlament příležitostí, jak se podívat na to, jak agentury fungují, jestli fungují efektivně a transparentně. Agentury tak mohou mít zodpovědnost vůči Evropskému parlamentu ne pouze z finančního hlediska, ale také z hlediska politického. agentury plnily velmi důležité konkrétní úkoly, které z části mají dopad na každoroční život našich občanů. Zmíním kvalitu léčiv, která užíváme, potravin, které jíme a tak dále. A proto se domnívám, že je velmi důležité, aby agentury byly nezávislé nezávislost vědecké činnosti agentur je e, klíčová věc a je to také důvod, proč jsme ty agentury vytvářeli. To znamená, že já bych rád e, zdůraznil, že je skutečně potřeba, aby agentury pracovaly nezávisle. Pane předsedo, letos jsou agentury opět v centru veřejného zájmu v Bruselu, ne pouze kvůli e, speciální zprávě účetního dvora o konfliktu zájmů, ale také kvůli práci pracovních skupin, která byla dokončena v červenci loňského roku a já jsem velmi rád, že komise eh, z toho vyšla a eh, krátce před Vánoci zveřejnila cestovní mapu pro agentury. Domnívám se, že my, co by Evropský parlament, ale také Rada a Evropská komise, eh, můžeme vzít celou situaci velmi vážně a právě nyní eh, zásadním způsobem diskutovat o budoucnosti agentur. Je totiž velmi dobré, abychom viděli, jak agentury eh, fungují. Během diskuze o víceletém finančním rámci a o rozpočtu na rok 2013 kole, ně, některý kolega řekl, že je snadné snížit náklady evropských agentur o jednu miliardu, ale my si musíme uvědomit, že to je mnohem víc, než je celkový rozpočet těch agentur. To znamená, že tady se skutečně objevují určité eh, klamy a kachny o těch agenturách. Pokud jde o tu cestovní mapu, tak já bych měl jednu velmi konkrétní otázku, která se týká samotných agentur a e, sice jde o to, že pokud se dívám na ty aktivity, které komise navrhuje na rok 2013 a na léta následující, tak e, to vypadá, že agentury toho budou mít skutečně hodně, že budou mít hodně práce. A jeden výkonný ředitel eh, by mohl tedy koordinovat síť těch agentur v této souvislosti. A já se tedy ptám, jestli je realistické žádat koordinátora sítě agentur, aby byl primárně zodpovědný za provádění všech těch aktivit, které eh, komise agenturám předepisuje na další rok. Nebylo by lepší, kdybychom ku příkladu požádali bývalého výkonného ředitele agentury, aby dočasně převzal vedení, tak říkajíc, aby se stal takovým dočasným manažerem při organizování eh, těchto aktivit. Vycházím přitom ze skutečnosti, že některé aktivity nejsou vždycky v zájmu všech agentur. To znamená, že by se Eh, tady mohl objevit dokonce i konflikt zájmů mezi jednotlivými agenturami. Ale nyní mi dovolte, abych se dostal k zjištění účetního dvora. My jsme se již eh, v písemných otázkách věnovali celé řadě záležitostí a eh, vidíme také odpovědi, kterých se nám zatím dostalo. Jak již řekl pan Sprenger, eh, týká se to vysoké úrovně převodů do dalšího roku, eh, postupy náboru, eh, nákupu, což vždycky neodpovídá požadavkům finančního nařízení a také jde o potenciální konflikt zájmu. Mám k tomu několik konkrétních otázek. Nejprve ty převody já naprosto chápu problém, který máte. To znamená, že jsou tu víceleté programy a naopak e, každoroční rozpočet. Ale já si myslím, že komise interně má systém, kdy dvakrát, třikrát za rok dojde e, k přehledu provádění, nebo je, stanov, je vytvořen přehled provádění úkolů a že agentury takovýto pře, e, systém nemají. Proto se ptám, jestli by agentury něco takového nemohly zavést, tak aby v průběhu roku získali lepší přehled o tom, do jaké míry provádí svůj rozpočet. Další věc. Vnitřní auditor vždycky předloží celou řadu doporučení a vypadá to, že tu je určitý e, strukturální problém. Je to také zmíněno v cestovní mapě. Ten strukturální problém se týká toho follow-upu, to znamená toho následního, následného monitoringu. Jde konkrétně o roli managementu, protože ten do toho není přímo zapojen. Možná, že by se agentury tady mohly zamyslet i nad tím, jak by bylo možno vylepšit tento systém. Další otázka, která se objevuje ve zprávě účetního dvora a které já jsem si všiml, eh, když jsem se eh, bilaterálně setkával s výkonnými řediteli, je obrovské množství pravidel, kterým agentury musí dostat. Netýká se to pouze auditu, ale jde také o eh, zvláštní finanční nařízení, nařízení o zaměstnancích a tak dále. Je toho skutečně hodně. Jeden z ředitelů mě ku příkladu vysvětloval, na základě jakých pravidel musí nabírat lidi. A my si musíme uvědomit, že eh, je na místě otázka, jestli takto náročné postupy, které platí u komise, kde se na jedno místo hlásí tisíce lidí, je potřeba uplatňovat i u malé agentury. Já jsem byl eh, jednou na návštěvě v agentuře a zhrozil jsem se, eh, kolik papíru bylo potřeba k tomu, aby mě daný ředitel nabídl šálek kávy. Eh, jakým všem pravidlům to podléhá? A já si myslím, že to je skutečně velmi naléhavá a komplikovaná situace. To znamená, že je to další věc, na kterou bychom se mohli zamyslet pokud jsou tu někteří výkonní ředitelé a pokud na to mají nějaký názor, tak bych byl velmi rád, kdyby eh, nám k tomu mohli něco říci. A konečně poslední věc eh, týkající se horizontálních otázek, to je to následné sledování cestovní mapy, follow-up. Já jsem vznesl dotaz, který se týkal těch dočasných úředníků nebo pracovníků. Nicméně si myslím, že akce 15-16 eh, v okruhu eh, racionalizace, to znamená možná spojení, sdílení služeb mezi agenturami a tak dále. Já si myslím, že eh, ta sloučení nebo spojení, o to samozřejmě nemůžeme žádat agentury samotné, protože to není v jejich zájmu. Ale pokud jde o sdílení služeb, tak eh, bych se rád zeptal, jestli již došlo v tomto hledu k nějakému pokroku. Bylo mi například řečeno, že Evropská komise má svůj vlastní systém lidských zdrojů a že agentury ho nemohou využívat. A já si myslím, že pro agenturu je velmi nákladné, že to možná stojí miliony euro nebo ještě více, pokud nemohou využívat tento systém lidských zdrojů, který má k dispozici komise. To znamená, že bych rád slyšel eh, nějaké reakce na toto téma. Pane předsedo, nyní bych se rád vyjádřil ještě k několika otázkám, které se týkají konkrétních agentur. Střed zájmu. Budeme o tom diskutovat i po tomto jednání, ale byl, bylo by velmi dobré, kdybychom uh, od agentury pro uh, leteckou dopravu eh, pro, od agentury pro léčivé přípravky a od dalších slyšeli, jak to vypadá v tuto chvíli s prováděním doporučení účetního dvora. A kromě toho bych rád znesla ještě jeden obecný dotaz. My v tuto chvíli zpracováváme pokyny OECD, ale vypadá to, že oni e, se nekryjí se způsobem nebo neodpovídají způsobu, jak pracují agentury. Například pokud jde o zaměstnance, protože agentury používají celou řadu externích expertů, profesorů a tak dále. To znamená, že e, to neodpovídá těm pokynům OECD. Já jsem tedy z té cestovní mapy pochopil, že komise počítá s tím, že by vydala vlastní pokyny pro řešení střetu zájmů a možná, že by nám k tomu mohly agentury něco říci. Je tu jedna agentura, kde bylo vydáno stanovisko s výhradou. E, je to Centrum pro e, prevenci a kontrolu nemocí. A já bych rád slyšel nějakou reakci na tento problém. Jde o překročení stropu, které byly stanoveny. Další agentura, eh, ke které bych se rád vyjádřil individuálně, to je e- Evropská agentura pro základní práva. Před několika lety jsme byli svědky toho, že vzplanuly určité spory mezi agenturou a jejími individuálními zaměstnanci, pokud jde o harassment. dva z těchto případů se dostali až k soudu nebo k dalším instancím, které je řeší. To znamená, že já bych se rád zeptal eh, této agentury, jestli její politika v rámci vnitřního řešení zájmu eh, sporů dobře funguje a jestli tyto problémy už patří minulosti. Na závěr mi, pane předsedo, dovolte, abych se vyjádřil ještě k těm novým finančním agenturám, které jsme vytvořili před několika lety a které jsou poprvé součástí pro postupu udělování absolutoria. Konkrétně jde o Evropský orgán pro bankovnictví, EBA. Ze 60% jsou tyto agentury eh, financovány na, eh, z příspěvku členských států. Pochopil jsem, že některé členské státy se neidentifikují s tímto zájmem, s tímto cílem, ale kromě toho musí ještě eh, provést určité finanční triky, tak aby byly schopni, schopny tyto příspěvky zaplatit a některé členské státy jsou v prodlevě s zaplacením těchto pří, příspěvků. To znamená, že je tím ohroženo fungování Evropského orgánu pro bankovnictví rád bych se zeptal, jestli tomu tak skutečně je, protože pokud ano, tak tady máme co dočinění se strukturálním problémem. Eh, je tu taková zvláštní hybridní eh, kombinace mezi evropskými finančními prostředky a národními příspěvky, tedy příspěvky ze členských států. To znamená, že nad tím bychom se mohli zamyslet a případně to změnit. Eh, to je všechno z mé strany. Já jsem nechtěl brát čas kolegům. I oni mají možnost položit dotazy, položit otázky eh, přítomným agenturám. Děkuji. Yeah, thank you very much. Eh. Děkuji. Děkuji zpravodaji panu Kevendimu. A po vašem úvodu o návštěvách agentur bychom chtěli eh, doporučit, aby si sami vždy dali kávu. Jako další promluví pan Christopher Fjellner. Thanks a lot. I, maybe there's... Děkuji. Možná, že je tu stinový zpravodaj za EPP, mohl by mluvit přede mnou. Já jsem požádal možná trochu brzy o slovo. Byl jste prostě první. Dobře, kdo jsou stínoví zpravodajové za EPP? Pan Savame a kolegyně Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji za velice seriózně a velice dobře napsanou práci. Eh, vítám to, že mezi nás přicházejí řediteli těchto agentur a rád bych eh, položil několik možná detailnějších eh, otázek ohledně toho dotazníku, který už jsme rozeslali, a to agentuře pro bezpečnost letectví. Ve vaší odpovědi na naši písemnou otázku eh, o mm, administrativních nákladech se úplně neodpověděli. Proč? Alespoň jak já se na to dívám. A rád bych od vás slyšel konkrétnější odpověď. Proč? Evropské agentury, zejména EASA, má tak vysoké administrativní náklady. K ECDC tam se to trochu překrývá s tím, co už jsme vyslechli. Ale stejně by bylo od vás pěkné, pane Sprengere, kdybyste nám mohl poskytnout hlubší vysvětlení o něch přenosů finančních prostředků, na tam, kde říkáte, že jsou nevyhnutelné. Bylo by dobré si vyslechnout o tom více. Ne všechny agentury totiž mají tak vysoké přenosy. A v některých organizacích nejsou vůbec. A všichni využívají vodu a, a platí faktury za plyn a za topení. Takže možná by bylo užitečné slyšet konkrétnější vysvětlení. A také, jak se díváte eh, na to, eh, jakou službu eh, takto poskytujeme daňovým poplatníkům u EFSA a zmínek účetního dvora se žádá, aby, aby zájmy eh, členů rodiny a osob, které žijí ve stejné domácnosti, byly prohlášeny, eh, jasně vyhlášeny v prohlášení eh, zájmů. Stanoví vaše politika jasně, jaké zájmy eh, rodinných členů, rodinných příslušníků jsou eh, přijatelné a jak vypadá současná situace. A nakonec Agentura pro životní prostředí. Ve vaší odpovědi uvádíte, a já to budu citovat, uvádíte, že je důležité mít na paměti, že střed zájmů eh, a otázky, které s ní souvisí, eh, v naší agentuře eh, je jiný než jak je zmiňováno ve zprávě účetního dvora, to by mělo být chápáno podle komparativních studií provedených u jednotlivých agentur. A pro nás by tedy bylo užitečné slyšet, že pokud to nejsou pokyny OECD, a to je trochu podobná otázka jako u pana Gebrandyho, ve vaší, otáz, ve vaší odpovědi konkrétní, jaký je rámec nebo podle jakých pokynů bychom se měli řídit ve vašem případě, aby bylo smysluplné zjišťování eh, střetu zájmu v určité konkrétní agentuře. Podle mého názoru by to bylo trochu obtížné takto stanovit. Vy eh, říkáte, že účetní dvůr eh, používá eh, pokyny OECD, ale podle vás to úplně neodpovídá vaší situaci. Tak co se tedy má používat? Jaké pokyny bychom měli používat ve vašem případě? Děkuji. Děkuji. Jako další paní Ines Ayala Sender. <clears throat> presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Ruso a děkuji také panu Gebrandimu za obrovskou práci, kterou každoročně v rámci absolutoria odvádí. Těch agentur je stále více, eh, ta záležitost je stále komplexnější, eh, zvyšuje se počet úkolů, které všechny agentury musí plnit eh, a potom samozřejmě je to otázka dělby úkolů. Připomínka k panu Ruso. Pane Ruso, děkuji za podrobný popis, to musím uznat, který jste zahrnul do tohoto nového postupu absolutoria. Chci se ale zeptat, jak vypadají ty věci v kontradiktorním řízení, pokud se tam vyskytne problém, kterým se zabýváme v tomto roce totiž. Máme výhradu u agentury pro eh, u EC TC. O tom se zmínil také pan Sprenger a ptám se, jak postupovat, pokud se vyskytnou takové problémy. Může příslušný člen účetního dvora do této věci vstoupit, protože nám jde o to, abychom my v parlamentu měli všechny údaje. Já si myslím, že v tomto případě to bylo problematické a proto bych ráda od vás věděla, proč nebylo možné Eh, udělat takovéto kontradiktorní jednání, protože nám jde o to, abychom měli všechny údaje, jinak nám část informací schází. Pokud je o cestovní mapu komise. Mám konkrétní dotaz. V cestovní mapě u absolutoria hovoříme o tom, že pokud je o opatření ke zlepšení situace pak je nutné zjistit velmi přesně kompetence a příslušnosti mezi agenturami a komisí. A tady se musím zeptat, co to znamená, jaký to má účel. Je to velmi podrobná analýza těchto příslušností komise a agentury. Přiznávám, že bude asi potřebné aby agentury získaly nejen úkoly, ale také určitou míru eh, nezávislosti, protože musí získat informace, musí provést odhady a politicky se mohou dostat do rozporu. Takže mě zajímá, proč komise, jaký má důvod komise k tomuto přeskumu příslušností a kompetencí. A ještě doplním, že souhlasím s tím, aby otázka převodu finančních prostředků, eh, která se nám tu vyskytuje velmi často, se projednala, ale komise to také zmínila ve svých informacích s tím, že to je někdy potřebné, ale možná, že bychom v průběhu absolutoria zjistili, že například, eh, tak jak řekl pan Springer, pokud je o personální otázky, bychom tyto věci mohli více upřesnit, vyjasnit tak, aby se to nestávalo tak často a v takové míře. A ještě mám jednu otázku. Ta se týká aspektů, a tady sdílím názor pana Gebrandise, že tu je třeba posílit. Ta síť je velmi užitečná pro informace, pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností. V pracovní skupině pro sdělení by možná bylo eh, možné také dosáhnout lepší informovanosti v případě krizí. Už se totiž stalo, že v sou, ve spolupráci s komisí jsme zažili zvláštní věci. Připomínám jenom o kurkovou aféru nebo krizi. A to vedlo potom k obrovským problémům a ztrátám v hospodářstvích jednotlivých států. Ptám se tedy, zda by bylo možné, aby nezávislost byla i v těchto otázkách mezi agenturou a mezi agenturami a komisí, pokud je o využívání prostředků. Pan Gebrandy hovořil o e, personalistice, o reportingu, o výkaznictví. Agentury dnes nemohou využívat systém, který má komise, nevím proč, zajímá mě to, protože by bylo možné takto uspořit, ušetřit náklady. A naskýtá se tu otázka, zda systém pak by nebylo možné použít také ve prospěch agentur. Některé ho používají, ale přesto by bylo dobré, máme tady jednotnou kvotu a to si myslím je nespravedlivé. Pokud je o otázky kvality, i tím se skupina zabývá jak je možné přispět k tomu, aby agentury, které mají velmi důležité úkoly, které vyžadují velmi podrobné znalosti a informace, a někdy se ukáže, že ty smlouvy neodpovídají kvalitě, kterou očekáváme. Je to otázka kapacit a kvality eh, agentur, to uznávám, bez sporu, to agentury mají, ale dejme tomu, dalo by se udělat i takzvaný černý seznam nebo černá listina. Není nutné jmenovat eh, všechny partnery, ale není možné, aby se toto opakovalo. Protože to by přispělo k dobré práci. A teď ke konfliktu zájmů. K tomu se nebudu vyjadřovat. V tuto chvíli pan Gebrandy to popsal velmi přesně. Ještě mám jednu otázku. Eh, rozpočtová pravidla, která se teď používají. Eh, jakým způsobem eh, tady měly agentury další vzdělávání a trénink. Je to velmi komplikované, ten systém těch nových rozpočtových pravidel a zajímá mě, jak se s tím vypořádali. A ještě jedna otázka, eh, otázka příspěvků za práci v zahraničí. Některé agentury jsou decentralizované, to má své výhody, je to příspěvek ke kohezi, k soudržnosti ale je to otázka také peněz a zajímá mě, jak se s tím agentury vypořádávají. A pak mám ještě několik jednotlivých otázek. CEPOL, Policejní akademie, na tu mám otázku. A chci se zeptat, jak to vypadá s problémem eh, vašeho sídla. CEPOL, jak se zdá, si musí obstarat nová povolení. Jak to vyřešíte? Pokud je o agenturu EASA, tady už bylo dostatek dotazů. A pokud je o EBA, bankovní dohled, zajímá mě, jak to vypadá s přechodem mezi čistou sítí Evropského bankovního dohledu směrem ke skutečné agentuře, jaké problémy se tam vyskytují, protože tam byl rozpočet v roce 2011 využit velmi málo, takže eh, ptám se, co uděláte pro to, aby se to neopakovalo eh, v roce 2012. Emma, tady mě zajímá, jak to vypadá s novými technologiemi a kom, systémem komunikace, protože účetní dvůr, jak se zdá, zjistil některé problémy. Děkuji, to je vše. Děkuji, pan Vělno. Uh, thank you very much. Uh, Děkuji. Především mám dotaz konkrétní pro CEPOL. Když pročítám vaši odpověď na otázku 9 a 10, tak v devítce jasně uvádíte, že je tu diskuze o právním rámci CEPOLu, zda má být spojen s jinou agenturou. To je tedy stále nedořešeno. A v odpovědi na otázku 10 uvádíte, že probíhají eh, změny sídla. A já v tom vidím určitou výzvu. Co když se někdo rozhodne na eh, Evropském parlamentu a Evropské radě, že dojde k této eh, změně, ke slučování a vy v té době budete plánovat, že se přestěhujete ještě než bude rozhodnuto o budoucnosti agentury. Souvisí eh, s tím eh, riziko eh, dalších dodatečných nákladů. Jak toto chcete vyřešit a jak se pokusíte zaručit, že nebude eh, snížena flexibilita tím, že se budete přesovat z jednoho místa na druhé. A také eh, hodně se diskutuje o střetech zájmu. Myslím, že velká část této diskuze souvisí s mnoha agenturami. Já se zaměřuji na agenturu EMA, aby uvažovala trochu více o této otázce, i když je to relevantní pro ostatní všichni víme a chápeme, že pokud si přejeme to nejlepší, nejlépe přispět k hodnocení léčebných přípravků, pravděpodobně potřebujeme osoby, které pracují v těchto oblastech. Ale oni pak budou pracovat s těmito léčebnými přípravkami, přípravky v budoucnosti, nebo s nimi pracují už teď. A tím může vznikat inherentní riziko střetu zájmů. V vašich odpovědích se zaměřujete na to, jak takovouto situaci řešit. Když však dojde k postupu samotnému, bylo by zajímavé říct si detailu. Vy to popisujete velice mm, výřečně, ale důležitá je transparentnost. Jak to prakticky uděláte, aby lidé e, deklarovali veřejně, otevřeně své zájmy a pak, aby se dalo postupovat? Víme, že tu ale jsou otázky o tom, jak se zkoumá a hodnotí takovéto prohlášení o střetu zájmu. Jak s nimi pracujete? Bylo by zajímavé si vyslechnout, nějaký příklad, třeba teď vymyšlený, že něco nebo někdo spravil kategorie 2 či 3 a jaké by to mělo důsledky. Ukažte nám v praxi, jak to funguje, abychom měli lepší představu, jak postupujete. A tak je tu odpověď na otázku 35, kde já úplně nechápu, co píšete, vy uvádíte, že do eh, září 2011 jste měli určitou politiku. A protože otázka zněla, kolik členů vědeckých nebo odborných výborů se nemohlo účastnit diskuzí, tak, eh, tak odpovídáte, že až do září 2017, tak tam, jestli to správně chápu, tak řada členů měla jakési omezení. A pak je to velice konkrétní, pak píšete, že od září 2011 uvádíte, že je to 24, 4 a 6 měly různé druhy omezení. Znamená to, že, že z těch 24 členů výborů teď můžete stanovit nějaký počet, číslo že tedy ten nový systém funguje jinak, můžete pracovat detailněji? Pak mám obecnou otázku. Střed zájmu je riziko. Ale téměř všechna rizika mu, musí být nějak zvládána a přinášejí také e, určitou e, výhodu. Já vím a vy víte, že hodně usilujete o zvládání takovýchto rizik. A vidíte vy to tak, že by mohl vzniknout problém, že se budeme snažit zamezit střetu zájmu natolik, že přijdeme i o ten možný přínos. Eh, jakou politikou se řídíte? Jak, protože v některých případech už musíte přijímat určitá omezení u těch nejlepších expertů, které máte. Ano, máme velice restriktivní politiku v oblasti střetu zájmu. Musíme se rozhodnout totiž o tom, jak najít určitou rovnováhu ve zvládání tohoto rizika střetu zájmu a kde ta hranice leží. Samozřejmě, že mm, to je určitý subjektivní pohled, ale jak vy se na to díváte? když se vás na to ptám, eh, jestli už jsme překročili tu hranici, za kterou ono omezování rizika nás zbavuje též toho možného přínesu, který by daný expert přinesl. Takže eh, jak to vyřešit, abychom měli eh, mm, účinné příspěvky do diskuze a expertní stanoviska? Děkuji, paní Prošpáda. Děkuji za slovo. Já mám jenom dvě kratičké otázce eh, k EBA, k Evropské bankovní eh, agentuře. A sice vlastně rok 2011 byl prvním rokem, kdy tato agentura fungovala, jak se jí podařilo naplnit stavy především odborných eh, pracovníků, protože logicky tato agentura by měla stavět především na expertech, kteří tam budou pracovat v bankovním sektoru a dále, jakým způsobem tam byly řešeny zadávání veřejných zakázek. Děkuju. Danke. Als nächstes die Kollegin Makovaj. Děkuji, kolegyně Makovaj. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda řekla, že jsem velmi ráda, že můžeme vést diskuzi eh, s agenturami a mám několik konkrétních dotazů na konkrétní agentury. Pokud jde o CEPOL. CEPOL se neustále vyvíjí, zlepšuje svůj finanční management minulých let, eh, od minulých let. Eh, já to velmi vítám. Jsou tu určité otázky týkající se plánování rozpočtu, pokud jde o vysokou úroveň převodu a eh, přenosu. Moje otázka se Eh, týká toho, že v roce 2013 musí CEPOL opustit svoje stávající cídlo, ta budova bude prodána. Já si myslím, že bychom to mohli využít jako příležitost, abychom eh, tedy zauvažovali o eh, přenosu této agentury například do Hágu. Já vím, že komise v tomto směru, tímto směrem uvažuje, to znamená, že bych ráda slyšela reakci CEPOLu. A nyní Evropská agentura pro bezpečnost letectví, eh, střed zájmu. A nyní ECHA, opět střed zájmu. V období auditu účetního dvora ten přístup agentury ECHA byl ten, že nechtějí revidovat prohlášení e, zájmu e, svých zaměstnanců, ale že to chtějí tady e, dát do obálky. Agentura přijala novou politiku o prohlášení zájmu v září roku 2011, to znamená, že má přístup k prohlášením svých zaměstnanců. První otázka zní, revidovali jste mm, prohlášení, která vznikla před rokem 2011, eh, požádali jste své zaměstnance, aby poskytli nová prohlášení a pokud jste požádali o nová prohlášení, tak jak chcete zajistit, že tady nebudou žádné diskrepance, rozdíly v důsledku změny. Za druhé, mohli byste prezentovat svoje mechanizmy eh, zjišťování důvěryhodnosti a eh, kromě toho máte nějaké postupy při porušení důvěry nebo ztrátě důvěry. Eh, a kromě toho mě jde o to, jaké jsou sankce. Nyní Evropská agentura pro životní prostředí. Ráda bych obdržela některá vysvětlení, která se týkají historice vztahů mezi agenturou a společností ECE e ve třech bodech. Vztahy s podnikem, e, pokud jde o veřejné zakázky, e, mezi lety 2007 a 2009. Jak to vypadalo se zadáváním zakázek? V roce 2009 agentura uzavřela smlouvy na výrobu a kromě těmto smlouvám jsou tu ještě další poddodávky. Jak to vypadá s autorizací těchto smluv? To je jedna věc. A druhá věc, mohli byste trochu specifikovat počet a typ projektů, které jsou eh, v rámci těchto smluv prováděny eh, těmi zmíněnými společnostmi. V roce 2011 Evropská agentura pro životní prostředí eh, těmto společnostem opět udělala zakázku, která přesahovala svým objemem milion euro. Já bych se ráda zeptala, proč jsou ty kritéria najednou jiná ve srovnání s rokem 2009. Například jsem překvapena skutečností, že Eh, přístup k editačním službám v Evropské agentuře pro životní prostředí je jedním z eh, klíčových kritérií výběru. Abyste mě nerozuměli špatně, já nekritizuji kvalitu práce agentury, ta je nepochybně dobrá, ale mám pouze dotazy, které se týkají postupu eh, zadávání veřejných zakázek. A nyní EFSA. absolutorium za, roce 2000, za rok 2010 byl EFSA, EFSA uděleno eh, s podmínkou, že přijme opatření eh, tak, aby zabránila konfliktu zájmu. Jde o to, aby se zmírnily důsledky případného konfliktu zájmu. Je tedy otřeba, aby Mm, předseda byl vybírán otevřenou, eh, tedy veřejnou volbou. Byla tato opatření přijata? Kromě toho eh, se eh, od roku 2012 měli namátkou kontrolovat prohlášení zájmu. To znamená, že bych se vás ráda zeptala, jestli už máte nějaké první výsledky tohoto šetření. 37 expertů bylo v roce 2011 přijato před přijetím nové politiky. A já bych se opět ráda zeptala, jestli prohlášení zájmu byla revidována na základě nových pravidel a k jakým závěrům jste v této souvislosti dospěli. Agentura pro léčiva EMA. Během udělování absolutoria za rok 2010 jsme zmínili, že je potřeba, aby agentura zavedla systém odměn pro, za poskytované služby yy eh, ze strany členských států, tak aby to bylo založeno na skutečných nákladech členských států, protože pokud tak agentura neči, neučiní, tak postupuje velké riziko, že nedostojí pravidlům a že to bude mít velký finanční dopad. V roce 2009 eh, management tento eh, návrh odmítl. Já bych se tedy ráda zeptala, jestli je agentura eh, ochotna přijmout nový návrh, jestli si je vědoma toho, že dochází k nějakým diskuzím na úrovni managementu v této věci věci. A Další otázky se eh, potom budou týkat Evropské agentury pro léčiva, až budeme diskutovat o eh, konfliktu zájmu. A nyní Evropská agentura pro základní práva. V minulých letech tu došlo k tomu, že zaměstnanci této agentury si stěžovali na harassment. Evropský ombudsman v červenci eh, v roku 2011, 6. července, zahájil vyšetřování. V jednom případě další zaměstnanec si eh, stěžoval na heresmen eh, kvůli svým názorům. A opět se to dostalo před Tribunál pro úředníky Evropské unie a proto bych se ráda zeptala, jestli se to dořešilo a jestli jsou tu postupy pro řešení těchto vnitřních konfliktů. Údajně nebyla e, zaručena anonymita svědků a jejich nestranost. Někteří poslanci, včetně mě samotné, obdrželi informace e, právě o e, těchto velmi nešťastných událostech a skutečnostech, které se týkají harassmentu a také zadávání veřejných zakázek. Musíme si uvědomit, že vždycky se v každé instituci se objeví určitá míra nespokojenosti, která bude projevena. Já si myslím a doufám, že eh, agentura by měla tento problém vzít vážně, tak aby eh, zaměstnanci byli chráněni před harassmentem. Všichni si určitě umíme představit, jak by se porušila reputace agentury, pokud bychom i nadále slyšeli o harassmentu v této agentuře, protože je to právě agentura, která se má zabývat základními právy. Proto bych se agentury ráda, zepra, ráda zeptala, jestli tedy zavedla určité vnitřní postupy, jestli svědkové eh, mají zaručenou anonymitu. A v reakci na dotazník agentura řekla, že e, se setkala e, s určitým případem oznamování, whistleblowing, ale zmínila pouze jeden případ. To znamená, že já bych se vás ráda zeptala, kolik takových případů máte, kdy se staly, e, kterých otázek se týkaly a jaké byly závěry. Děkuji. Vielen Dank, Frau Mako. Děkuji paní Makovaj, paní Andreasen. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Mnoho dotazů již zaznělo. Zmíním se tedy o společných problémech, které vznikají v agenturách. Předseda sítě agentur, pan Sprenger, hovořil o tom, že mají jako agentury poskytovat stejnou úroveň služeb s menším počtem zaměstnanců. Ráda bych od účetního dvora věděla, zda eh, v této revizi zjistili, pokud to tak je, že došlo k omezení rozpočtu pro lidské zdroje na úrovni, kterou by měly poskytovat eh, co do svých služeb eh, tyto agentury. Pokud pokud by měl být omezován počet personálu poskytující služby, eh, k čemu by bylo dobré tedy takovéto agentury mít, pokud nemohou mít oni zaměstnance. Některé eh, z agentur byly eh, jmenovány jako ty, které mají vyšší administrativní náklady, jako mm, ty, které mají 19 administrativních nákladů. Konkrétně u CEPOLu bude zapotřebí, aby se eh, přestěhovali, vzhledem k tomu, že ta budova bude prodána. A rada bych od Cepolu slyšela, jaký dopad toto bude mít pro britské zaměstnance pracující v agentuře je samozřejmé, že toto bude mít e, dopad na region, který já zastupuji. Co se týče Evropské agentury pro ochranu životního prostředí a vzdělávací kurzy, k nimž dochází mimo evropské členské státy. Zjišťuji, že ta odpověď, která byla poskytnuta, Eh, opravňuje tu, nebo vyjasňuje tuto, tento postup, tuto proceduru. A chtěla bych se zeptat, zda náklady byly významným důvodem k rozhodnutí o místo konání, o místo konání těchto kurzů. A já Děkuji. Na závěr ještě paní Ayla Sender a potom budou agentury odpovídat. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že se ještě jednou chápu slova, ale byly vzneseny některé konkrétní dotazy. A já bych se zcela konkrétně chtěla zeptat agentury EFSA. Co plánuje v oblasti komunikace? Objevily se totiž určité rozpory eh, v pokud jde o rizika zpětá s požíváním aspartamu. A já bych se vás ráda zeptala, jak s tím nakládáte. A nyní agentura pro železnice. Operační provozní personál by měl být e, v roce 2015 vyměněn a proto bych se ráda zeptala, jak e, to chcete udělat. A nyní EMA, agentura pro léčiva. V této souvislosti bych ráda položila následující otázku. Je tu rozpor mezi konstatováním uh, účetního dvora, který tvrdí, že tu jsou problémy s transparentností a prohlášením agentury, která tvrdí, že je to bez problému, že tu žádné problémy nejsou. To znamená, že bych se rád zeptala agentury, jestli, jak to vidí. A konečně uh, dotaz na komisi, jak to vidí s nezávislostí agentury, jaký je časový plán a agentura pro eh, bezpečnost provozu na moři, eh, jak to vypadá tady z jejich nezávislosti, protože příliš, příslušné postupy povedou eh, ke spožděním. Děkuji za zazněla celá řada otázek, které se z části týkaly konkrétních agentur, z části obecně všech agentur. Já navrhuji, že nyní tedy obdrží slovo ředitele jednotlivých agentur a odpoví na otázky, které se týkaly konkrétně jejich agentury. Nejprve tedy pan Banfi, ředitel CEPOLu. Prosím, vítejte a máte slovo. Good morning. Dobré ráno, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, ze všeho nejdříve bych rád poděkoval za příležitost před vás předstoupit a promluvit za Evropskou policejní akademii <coughs> ohledně dotazů, které byly uvedeny. Především bych rád poznamenal, že stávající vedení, jak dobře víte, nastoupilo v roce 2010 za extrémně složité situace. Museli jsme začít pracovat eh, mm, ve velkých změnách, eh, které byly inspirovány také Evropským parlamentem. Obecně bych chtěl říci, že policejní kolej, policejní akademie, Evropská policejní Eh, akademie. Toto řešila již tři roky. A jsme vděční za závěry Evropského účetního dvora ohledně roku 2010-2011. Za dva roky došli k závěru, že CEPOL správně a oprávněně vynakládá prostředky. To bylo také potvrzeno Evropskou komisí a radou, že tedy fungujeme velmi dobře. Obecné uspokojení nad naší přidanou hodnotou, kterou poskytujeme sektoru bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti, je tedy velmi vysoká. Nejen, že jsme naslouchali přáním a očekáváním Evropského parlamentu, ale také jsme je implementovali především, co se týče řízení a zprávy. CEPOL za tři roky snížila náklady na řízení o 60 Takže jsme velice hrdí na toto úsilí. Také jsme usilovali o stálý rozpočet, který by, byl, který by účinně využíval finanční prostředky v CEPOLu. Tři, za tři roky jsme navýšili eh, počet účastníků eh, na školicích eh, kurzech třikrát A to za situace, kdy se jinde počet eh, účastníků snižoval. Ke konkrétním otázkám. CEPOL ohledně organizačních změn eh, v právním rámci eh, existuje od roku 2009. Já bych ale chtěla říci, že největší hrozbou současnou pro účinné a výkonné fungování CEPOLu je nejistota. Od roku 2009 zaměstnanci CEPOLu nemají jistotu ohledně své budoucnosti. Zintenzifikovali jsme nábor. Jsme schopni učinit Evrop, CEPOL atraktivním místem a Jakmile máme tedy nabrané zaměstnance a jsou zaškoleni, rezignují. Možnosti jsou v jiných agenturách a e, pro jiné agentury je CEPOL dobrou referencí. Samozřejmě, že pro nás je důležité se zaměřit na další nasledující věci. Britští zaměstnanci jsou vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. Ehm, žijí se svými rodinami v okolí eh, agentury a musí přijmout rozhodnutí eh, ohledně své budoucnosti. Vedení v plné transparentnosti zahájilo dialog o budoucnosti, ale já bych velice rád i hned také dodal, že iniciativy které máme na základě eh, platných pravidel, jsou jedna věc, ale ještě nemáme nové pokyny od Evropské komise. Co se týče Hágu, je zjevné, že Hák je eh, hlavním, jakýmsi hlavním městem prosazování práva a eh, soudnictví. Jsou tam i jiné instituce, ale také bych rád dodal, že rozhodnutí o Umístění CEPOLu není jen technickou, ale i politickou záležitostí. Takže na základě návrhu komise se domnívám, že e, je zapotřebí počkat na rozhodnutí a vítáme e, možné rozhodnutí komise. Co se týče možné fúze či spojení s jinou agenturou, rád bych předeslal, že status quo nebo struktura je podle mne sekundární otázkou. Skutečnou otázkou je budoucnost eh, školení eh, evropských zaměstnanců v prosazování zákona a práva. Dámy a pánové, stále narůstají požadavky na vzdělávání a školení. Jsou tu legitimní očekávání toho, co potřebujeme. Potřebujeme více investovat do e, školení zaměřeného na prosazování práva. Pokud dnes nebudeme investovat do tohoto školení a vzdělávání, tak nebudeme investovat do bezpečnosti v naší budoucnosti. Každý, s kým hovořím, říká, potřebujeme více školení, více vzdělávání. Proto já opravdu doufám, že budou budoucí představa o vzdělávání a školení v oblasti prosazování práva se bude zaměřovat především na bezpečnostní zájmy občanů Evropské unie. Ještě mám jeden dotaz této souvislosti. Pokud eh, stěhování Cepoluby proběhlo před eh, rozhodnutím o budoucnosti CEPOLu. Ano, už jsem obdržel formální eh, dopis od eh, eh, ministra zahraničí Velké Británie. V březnu 2014, nebo do března 2014 by se mohl CEPOL prostě přestěhovat. Takže za, a že by to mělo trvat nějakých 14-15 měsíců. Tento dopis chápeme jako um, snahu o ukončení dohody o držení sídla a byli bychom rádi, kdyby mohlo dojít k určité flexibilitě s ohledem na ukončení um, umístění sídla CEPOLu, aby se o a přáli bychom si, aby se nedošlo k rozhodnutí o přestěhování do doby, než se rozhodne o celkové budoucnosti CEPOLu. Naši zaměstnanci vykonali obrovský kus práce za poslední tři roky, přestěhovali své rodiny. Nedávno eh, jsme například nabrali vedoucího finančního oddělení, který pochází z Varšavy, z Frontexu. Přijel s rodinou, ale teď není eh, ale teď neví, zda se má rozhodnout, zda jeho děti mají chodit eh, v Británii do školy, protože neví, zda tam se trvají. Takže bych byl rád, kdybychom mohli využít tuto příležitost, aby Evropský parlament a Evropská komise urychlili závěrečné rozhodnutí a ukončili tuto dlouhodobou nejistotu. Děkuji za pozornost. Direktor. Děkuji, pane řediteli, doktore Banfi. Vzhledem k času, já vím, že to je nemožné, ale chci vás požádat, abyste odpovídali co možná nejstručněji a abyste reagovali na ty nejobtížnější a nejzávažnější otázky. Další eh, agentura pro bezpečnost letového provozu, pan Kudu jako výkonný ředitel. Vítáme vás, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Přeším si říci, že jsem velice rád, že se můžu zúčastnit této schůze a podělit se s poslankyním a poslanci o mnohé obavy, eh, které vyslovil i účetní dvůr a také zpravodaj absolutoriu. Jsem přesvědčen, že to jsou zejména dvě záležitosti týkající se EASY. Jedna se týká střetu zájmu a ta druhá Eh, administrativních výdajů. Co se týče střetu zájmů, eh, Co se týče eh, té zprávy účetního dvora, byly zde vyznačeny určité kritiky účetního dvora, navštívili naši agenturu a od roku 2012, od srpna, jsme začali jednat podle nového etického kodexu, který bere v úvahu předešlé Eh, výhrady účetního dvora o střetu zájmů, ohledně problémů darů a zaměstnání, eh, zaměstnání po ukončení pracovního eh, vztahu. Takže my jsme změnili náš etický kodex tak, aby vše bylo jasně zaznamenáno v našich platných postupech a nyní tedy všechno je podle pravidel, podle pokynů účetního dvora. Chci vás také upozornit, že jsme vytvořili etický výbor, který pomáhá a bude pomáhat manažerům při hodnocení prohlášení o střetu zájmu. Co se týče e, provádění tohoto etického kodexu, 80 personálu, na který se zaměřuje tento e, problém střetu zájmu, už se podle toho začítilo a bylo, jak prohlášení byla zkontrolována vnějším eh, orgánem, vnějším aktérem. Také máme odvolací výbor, který se může rozhodovat v individuálních eh, případech. Eh, tento výbor také má svůj vlastní etický kodex, který je mm, přizpůsobený jejich potřebám. Byl také od 1. srpna uveden do platnosti naš, eh, naše vedení eh, dále spolupracuje na eh, specifickém korexu pro vedení. Co se týče zprávy naší agentury, při každém rozhodnutí, zejména při mm, certifikaci letadel, což je velice důležité pro evropskou veřejnost, eh, dochází k dvojitému eh, eh, rozhodování, takže žádné rozhodnutí není přijímáno jednou osobou, ale kolegiem. A certifikace jsou také revidovány zahraničními cizími agenturami, jako je eh, americká FA. Takže tímto způsobem chceme také předejít jakémukoliv střetu zájmu certifikaci. Druhá otázka jsou administrativní výdaje administrativní náklady. Tady si myslím, že je problém s definicí administrativních nákladů. Naše eh, analytické účetnictví je velice přesné a ukazuje na to, že náklady na udržení agentury, na její fungování jsou jen 19 globálních nákladů, celkových nákladů agentury. Někdo si může myslet, že to je příliš, ale já si myslím, že eh, pokyny, které se týkají finančních eh, záležitostí a eh, lidských zdrojů, jsou realistické, byly auditovány před dvěma roky externím auditorem, který zjistil, že námi vynakladané prostředky jsou zcela legitimní. Proč tedy hovořím o definici těchto nákladů? Protože jde určitou certifikaci. Když my eh, certifikaci jako takovou eh, subdodáme jinému, eh, jinému orgánu, stojí to prostředky, ale pokud ji provádíme sami, tak je to z kapitoly jedna, ze které se hradí náš vlastní personál. To znamená, že naše platy nejsou administrativním nákladem, ale provozním nákladem v takovémto případě. Takže to, co může být chápano jako administrativní eh, náklad, může být buď té hlavy jedna nebo dva. A záleží na tom, jakým způsobem je vlastně udělen ten eh, kontrakt. Eh, nicméně tento takzvaný administrativní náklad má souvislost s provozními náklady a s provozem samotné agentury. 19% náklady jsou už snížené oproti předchozím letem a letům a my doufáme, že se nám podaří dále snížit na 17% v následujících letech a že budeme nadále snižovat tyto administrativní náklady. Eh, žádali jste nás eh, také o eh, konkrétní věci týkající se administrativních pravidel, pán Gebrandy se o tom zmiňoval. Vycházíme z pokynů komise z článku 110 Eh, které nejsou úplně připravené nebo advokátní pro agentury. Ale to, že jsou transponována tato pravidla eh, pro komisi na eh, agenturu, znamená, že pro agenturu tato, tyto pokyny nejsou adekvátní, nejsou úplně přesně odpovídající. A agentura by mohla jednat flexibilněji a proto by také potřebovala flexibilnější a lehčí eh, pravidla, než jaké jsou uplatňována na eh, komisi. Proto bychom si přáli určité zjednodušení těchto pravidel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Gudu. A další, pan Farkas, výkonný ředitel Evropské bankovní agentury. Máte slovo. Thank you very much for for the floor. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo a rád bych poděkoval také za příležitost účastnit se tohoto slyšení. Jak již bylo řečeno, naše agentura je součástí procesu udělování absolutoria poprvé. To znamená, že nás velmi zajímavý, zajímají komentáře ze strany parlamentu i ze strany ostatních agentur. Rádi bychom se dozvěděli o jejich zkušenostech s tímto procesem. Rád bych řekl, že zastupuji tři agentury pro finanční dohled. To znamená, že komentáře, které tady přednesu, se týkají i zbývajících dvou agentur, které eh, vykonávají finanční dohled, ne pouze té naší. A konkrétní dotazy které byly vzneseny, se týkají v podstatě všech tří agentur. To znamená, že já ve svých odpovědích budu myslet všechny tři agentury. První obecný komentář se týká toho, že naše agentury vznikly 1. ledna roku 2011. To znamená, že jsme za sebou měli první celý rok našeho fungování na konci roku 2011. Já bych rád poděkoval účetnímu dvoru za způsob, kterým k nám eh, přistupovali, za způsob, jakým prováděli audit. Bylo to pro nás poprvé, jak už jsem řekl. Oni nám velmi vys- dobře vysvětlili celý ten postup, takže to bylo pochopitelné, transparentní, e, dospěli k jasným zjištěním a měli jsme pocit, že z tohoto hlediska to bylo velmi férové, velmi spravedlivé a my tedy se stotožňujeme s veškerými zjištěními účetního dvora. Konkrétní dotazy, které jsme obdrželi, se týkaly přechodného období a také systému a struktury financování našich agentur. Pokud jde o to přechodné období, tak musím vysvětlit, že e, všechny tři agentury měly e, vlastně předchůdce. Byly to výbory dohledové výbory, to znamená výbory bankovních dohledů v našem případě. U ESMI to byl dohled pro dluhopisy a u EOPy to byl zase dohled nad pojišťovnami. To znamená, že když byly vytvořeny naše agentury, tak naším úkolem bylo to, abychom eh, se postarali o přechod eh, o vznik nových agentur, které by eh, byly v naprostém souladu s evropskou legislativou. To znamená, že naším prvním úkolem byl tento přerod, přechod, nebylo to vůbec jednoduché. My jsme museli nově uzavřít každou smlouvu, eh, tak abychom byli v naprostém souladu s evropskou legislativou. Já myslím, že se nám to dobře podařilo eh, veškeré záležitosti týkajících se těch předešlých organizací už jsou uzavřeny. Tato kapitola je ukončena, uzavřena a nyní jsme tedy plně fungující evropské agentury. To znamená, že pře- problém s tímto přechodem můžeme považovat za takřka uzavřený. Další otázka se týkala struktury financování agentur, všech třech zmiňovaných agentur. A já bych v této souvislosti rád přednesl jeden e, obecný komentář. My máme velmi zvláštní systém fungování, protože 60 našich finančních prostředků e, jsou příspěvky členských států, přímé příspěvky ze strany členských států a 40 je z evropského rozpočtu. ESMA tam má ještě další problém, další komplikaci, protože eh, jsou, oni eh, vykonávají přímý dohled nad, eh, kredit, nad ratingovými agenturami. To znamená, že tu jsou ještě další poplatky. Pokud jde o tuto strukturu financování, tak bych rád řekl, že současné finanční nařízení není schopno to řešit. Není schopno řešit tuto smíšenou eh, strukturu financování a způsobuje nám to určité administrativní problémy. Nicméně jsme to prezentovali komisi i eh, rozpočtovému výboru parlamentu a ptali jsme si, jestli by bylo nějak možné finanční nařízení přizpůsobit, tak aby bylo možné tuto strukturu financování do nějak do něj zahrnout. My máme problémy, pokud dojde k nějakým přebytkům, pokud dojde nebo pokud dostaneme příspěvky, tak je obtížné tedy použít eh, rámcové finanční nařízení a nějak to v jeho rámci řešit pokud jde o to, že členské státy mají problémy přispívat na naši činnost. Eh, to je eh, to se netýká konkrétně naší agentury. My jsme neměli problém se sběrem příspěvků od členských států, ale týká se to EOP. to znamená agentury pro dohled nad pojišťovnami. Některé menší orgány měly problém s tím, eh, jak posílat příspěvky do rozpočtu agentury a proto se objevily návrhy, že by se tedy změnil ten, změnila ta procenta a že by tedy větší podíl eh, našich finančních prostředků pocházel z evropského rozpočtu a menší podíl od členských států. Nicméně všechny tyto návrhy teprve leží na stole, jsou otevřené a v tuto chvíli nepadlo žádné rozhodnutí eh, ani k jednomu z nich. Doufám, že se mi podařilo odpovědět na všechny konkrétní dotazy, které byly na naši adresu vzneseny. Děkuji, děkuji, pane Farkasi. A nyní udělím slovu panu Másovi z Evropské agentury pro chemické látky, ECHA. A uzavře to pan Sprengel, to znamená, že dostaneme informace od i od eh, toho, té sítě agentur. Takže nejprve pan Más, prosím, máte slovo. Děkuji za tuto příležitost eh, podělit se s vámi o zkušenost z naší práce. Jenom stručně, protože vím, že není příliš mnoho času, bych se chtěl podělit o ten postup, který přijímáme v oblasti střetu zájmu a já konkrétně odpovídáme tedy na otázku, kterou znesla paní Makovej. Co se tedy týče střetu zájmů, v podstatě hodně spoléháme v tomto smyslu, a to nemusím opakovat, eh, na ten postup zavedený EASu, protože my jsme něco takového už anticipovali, nečekali jsme na zprávu účetního dvora, pracovali jsme na tom už posledních několik let, neustále zlepšujeme a zdokonalujeme náš postoj ke střetu zájmu. V tomto kontextu tedy Tedy, jak už jsem uvedl, jsme přijali celou řadu opatření za poslední dva roky. Rozvinuli jsme politiku pro zvládání střetu zájmu, je uspůsobená agentuře pro chemické látky, Aktualizovali jsme e, ty e, formuláře, stanovili jsme pokyny pro zaměstnance a pro členy výboru. Vytvořil se poradní výbor o střetu zájmu, který nyní plně funguje. A také jsme s naším vedením připravili etický kodex pro, poslan, e, pro členy a také prováděcí předpisy, Eh, pokyny pro eh, manažery, poskytujeme jim školení, revidovali jsme pokyny ohledně eh, pohostinských služeb či darů pro zaměstnance. Takže to všechno jsou opatření přijatá v přešlém roce, která nyní plně fungují. Také si uvědomujeme, že to ještě není konec všeho. Jako v mnoha dalších oblastech neustále pracujeme na stálem zlepšování. A z tohoto pohledu tedy budeme nadále revidovat v tomto roce na základě nových zkušeností tato pravidla a pokyny. Spolupracujeme s jinými agenturami, abychom se podělili o osvědčené praxe a o zkušenost. A také se těšíme, jak je indikováno v oné cestovní mapě na ty pokyny, které budou vypracovány společně s komisí ohledně střetu zájmu. Máme tedy ty pokyny OECD, ano, jsou relevantní, ale plně neodpovídají na všechny otázky a potřeby agentur ohledně střetu zájmu. Tedy potřebujeme specifické pokyny, těšíme se na pokyny od Evropské komise. Co se týče konkrétní otázky paní Makovej, mohu skutečně potvrdit, že jsme změnili postup. Máme databázi obsahující všechna prohlášení o střetu zájmu našich zaměstnanců a členů výboru. Toto tedy již plně funguje. Tento systém je v podstatě spravován a řízen eh, ředitelů jednotlivých eh, odvětví, eh, tedy ten, kdo je zodpovědný za rizika a analýza rizik, je zodpovědný za hodnocení a také za ověřování. Takže mohu potvrdit, že tento systém již plně funguje. Také jsme ustanovení týkající se ztráty důvěry začlenili do našich pokynů a postupů. Eh, také máme tedy disciplinární řízení eh, zavedené, máme k tomu prováděcí pokyny pro zaměstnance. Budeme nadále pracovat na dalším zlepšování a rozvíjení těchto pokynů, abychom se zlepšovali i nadále. Jsme samozřejmě k dispozici pro další dotazy a vyjasnění. Jsme si vědomi, že je málo času a proto skončím svůj prvte. Děkuji vám, pane e, řediteli Masi. Nyní bych chtěl vyzvat profesor, profesorku McLeod, z Agentury pro životní prostředí. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda vyjádřila k tomu komentáři, který se týkal OECD. My nejsme eh, regulační agentura, my tedy nedostáváme žádné příspěvky od podniků. Eh, jsme financováni pouze z rozpočtu Evropské unie a ze, že, ze žádných jiných strojů. Z té diskuze s kolegy jsme pochopili, že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 konflikty zájmů vyplývají především z těch pravidel pro zaměstnávání úředníků Evropské unie. Jak víte, my jsme tedy provedli celou řadu dalších kontrol našich denních postupů, ne pouze našich eh, misí, expedicí, ale eh, také dalších věcí, tak abychom eh, tedy zajistili i další externí činnosti. Všechno to bylo prověřeno, to znamená, že jsme posílili naše vnitřní postupy ještě nad rámec toho, co vyplývá z nařízení pro zaměstnávání zaměstnávání v Evropském společenství. Je velmi zajímavé, jak tedy eh, jaký vliv na nás bude mít cestovní mapa eh, Evropské komise. Eh, já jsem se na to dívala velmi podrobně a myslím si, že jsme se to snažili v odpovědi, kterou jsme poskytli, velmi dobře zohlednit. Pokud jde o otázku paní Makovej, První problémy spadají do, udělení, do období 2007 až 2009 a příslušného oddělení, eh, udělování absolutoria. Eh, byly to projekty, které jsme prováděli společně eh, s Evropskou agenturou pro vesmír, to znamená, že to tady v tomto duchu spadalo do normálních procesů uzavírání smluv a nyní Eh, období 2009-2010, to spadá do loňského absolutoria. Eh, k tomu, co jste říkala vy, proč je tady rozdíl eh, mezi prvotním, prvotní smlouvou a následnými subdodávkami, oddělení mezi videoprodukcí a produkcí samotného filmu bylo nutné. My jsme tady měli 16 podniků a to, to znamen, jedno kritérium tady neplatilo, to znamená, nesplnilo kritéria, to znamená, že jsme měli v podstatě 15 eh, podniků z celé Evropy eh, i eh, ze Švédska. A my jsme se snažili tady zohlednit veškerá potřebná kritéria. Nevylučovali jsme žádného smluvního partnera z výběru. Ráda bych řekla, že se tím zabývá i současné vyšetřování a budeme vás informovat o dalších závěrech. Pokud jde o to školení, o to, na co se ptala eh, paní Andráse, my jsme si vědomi eh, nákladu na školení, velmi pečlivě se tím zabýváme a eh, příslušný manažer musí udělit souhlas s daným školícím opatřením. Musí tedy říci, jestli je to v zájmu agentury, to znamená, že jsme tam přidali ještě další rozhodovací stupeň. E, v podstatě e, se jedná o e, tisíc až dva tisíce euro na osobu a rok. O takový objem se zhruba jedná vedení samotné zkoumá veškeré, eh, veškerá školící opatření, která probíhají mimo Evropu. Typickým příkladem by byly tréninky nebo školení, která nám nabízejí organizace jako OSN, OECD a tak dále. V tuto chvíli už je to součástí našeho výračního programu. Eh, každém případě to eh, vedení prověřuje, tak jak je to tady popsáno v naší analýze, ale nepochybně se zabýváme náklady, tak aby byly co možná nejnižší a třikrát za rok se snažíme kontrolovat plnění rozpočtu, včetně těch nákladů na školení a e, to znamená, že tady třikrát za rok pečlivě kontrolujeme i výdaje na školení. Děkuji. Eh, eh, Děkuji vám, paní profesorko. McLeod jako další promluví za Evropský úřad pro bezpečnost potravin paní Kestlein Lenel. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za pozvání na toto významné zasedání, děkuji také za příležitost přispět k této diskuzi. Než odpovím na velmi konkrétní otázky, které zazněly, ráda bych uvedla obecnou poznámku. Především bych chtěla zdůraznit skutečnost, že bylo uznáno Evropským účetním dvorem ve zvláštní zprávě o zvládání střetu zájmu. EFSA uskutečnila v roce 2007 už vytvořila eh, celkový rámec pro zvládání střetu zájmu. Proč jsme tak učinili? Protože jsme analyzovali rizika Zabývali jsme se tedy tím, že nezávislost je pro naše agentury zásadní hodnotou, je také součástí našeho zakladacího nařízení. Hodnotili jsme rizika související s možným ovlivněním našich eh, vědeckých eh, rad a na tom základě jsme definovali dvě kategorie populace, pokud to mohu říci, které jsou takto vystaveni eh, možným zájmům. zaprvé to jsou experti, více než 100 eh, více než tisíc eh, vědeckých expertů, s nimiž spolupracujeme, pocházejí z veřejných organizací, z různých výzkumných organizací nebo pracují na univerzitách a uznáváme, že Oni pracují za určitých okolností také s průmyslem, což může samozřejmě ovlivňovat i jejich práci. A druhou kategorií té tzv. populace, která je také exponována, jsou zaměstnanci. A proto jsme rozvinuli své vlastní politiky a v rámci našich e, politik e, mnoho dalších požadavků překračujících e, staff regulations neboli služební řád. A Myslím, že už bylo zmíněno, že zvládání a řízení střetu zájmu se netýká jen hodnocení střetu zájmu v kontextu e, prohlášení o střetu zájmu. My si myslíme, že střed zájmu je velice zásadní otázkou a proto v roce 2007 jsme žádali zaměstnance, aby předložili prohlášení o střetu zájmu, což je k dispozici na našich webových stránkách. A také je důležité uznat, že že samotná politika prohlášení střetu zájmu nestačí k tomu, abychom patřičně snížili riziko střetu zájmu a abychom patřičně implementovali politiku stře- eh, zabránění střetu zájmu. Rozhodování a řízení, a to si myslím, že bylo zmíněno už některým z kolegou, z kolegů je stejně důležité jako samotné prohlášení o střetu zájmu. To, jak sbíráte a hodnotíte údaje ve vaší vědecké práci, je důležité. Je důležité, jak připravujete vědecké a odborné rady, jak e, připravujete svá rozhodnutí. To všechno je stejně tak důležité jako proskoumání prohlášení o střetu zájmů. Já nechci nijak podkopávat prohlášení o střetech zájmů, jenom jsem chtěla připomenout na tomto fóru, že v roce 2011 jsme přes 7 tisíc prohlášení o střetu zájmů expertů a zaměstnanců přeskoumali. o 300 příležitostí jsme Eh, jsme částečně nebo úplně vyloučili zaměstnance či experty z některých našich činností. Takže to je obrovský úkol, ale samotné toto eh, zkoumání není tak efektivní, jak by se mohlo někdy zdát. Je zapotřebí brát v úvahu také organizaci a řízení celého systému. Co se týče doporučení účetního dvora, již bylo vzato v úvahu v politikách, které se týkají našeho řídícího orgánu a jeho rozhodnutí v roce 2011 v prosinci. Účetní dvůr naštívil v prosinci 2011 na naši agenturu EFSA a my už jsme začali provádět revizi ne tu první eh, revizi naší politiky, protože to už bylo po třetí, pokud se nepletu, kdy revidujeme naši politiku na základě poučení z naší zkušeností a doporučení a zjištění auditu naší vnitřní kontroly, naší vnitřní kontrolní eh, složky a také účetního dvora. Takže od prosince 2011 máme opatření, a v březnu 2012 máme mm, od března 2012 máme prováděcí předpisy, eh, které reagují na zjištění účetního dvora a jeho doporučení. Nyní se zaměřujeme na to, abychom zajistili, že správným způsobem efektivně provádíme naše pokyny a doporučení a usilujeme o to ze všech našich sil. Také chceme revidovat naši politiku na základě našich dalších zkušeností, a to na konci roku 2013 abychom zajistili, že také správně budeme eh, řešit a reagovat na všechny závěry účetního dvora z dané zvláštní zprávy. Také, nikoli v poslední řadě, si myslíme, že můžeme jít ještě dál. nezamýšlíme eh, nějak významně eh, zvýšit naši politiku eh, nebo zpřísnit naši politiku v oblasti střetu zájmu a těto prohlášení, ale můžeme dojít k dalšímu pokroku. Chtěla bych poukázat na to, že pracujeme s Evropskou komisí na tom, jak snížit závislost našich činností na expertech, kteří s námi spolupracují v některých konkrétních oblastech regulovaných eh, produktů, jako jsou aditiva, eh, dochcovadla, eh, GMO a další. Velice rádi chceme pracovat v expertních panelech, spoléháme tedy na experty, které nezaměstnáváme. My jim věříme, a přinášejí obrovské přispění k naší práci. A také jsme si vědomi, že rozvoj veřejné eh, politiky eh, rozvoje jde takovým směrem, eh, který nemusí nutně zjednodušit práci regulačních agentur. A stále víc v politice jak národní, tak evropské ve výzkumu vidíme to, že věci pracující na univerzitách nebo výzkumných orgánech úzce spolupracují s průmyslem, což vytváří nám stále více potíží k tomu, abychom získali eh, kontakt na eh, opravdu nejlepší experty, kteří jsou v čele a přitom by neměli žádný styk s průmyslem. Takže máme pracovní skupinu reprezentující eh, zhruba 50 zaměstnanců a ty budou vykonávat tuto práci místo toho, abychom ji outsourcovali expertům, kteří by byli zaměstnáni na univerzitách. A já budu velice ráda, když budu moci ohledně této iniciativy, kterou zahajujeme, eh, informovat dále parlament v budoucnosti. A další otázka. Pan Fielner hovořil o tom, že by si přál slyšet nějaký konkrétní praktický příklad. Pokud mohu, uvedu velice jednoduchý příklad, můžeme jej pak prodiskutovat po schůzi. Doktor X je zaměstnán britskou univerzitou a chce eh, vstoupit do pracovní skupiny EFSA a spolupracovat na radách týkající se enzymů. Doktor X ve svém prohlášení, které je uveřejněno na našem, našich webových stránkách, že má akcie v ropné společnosti, že je členem expertního výboru organizací potravinářských a zemědělských, že byl zaměstnán osu, před osmi lety u Unileveru a že také občas poskytuje konzultační pomoc eh, společnosti eh, ohledně enzymů, které lze, které lze přidat do potravin. A navíc má eh, výzkumnou zkušenost z podniku, který prodává potravinářská barviva. Na základě naší politiky je jasné, že tento expert má střed zájmu, protože se účastní aktivit v oblasti enzymů, třeba že jen jako svou poradenskou činnost. Takže doktor X je členem panelu ohledně eh, potravinářských aditiv. Nemůže pracovat na enzymech, protože tam má střed zájmu. A nemůže se tedy účastnit jako člen této pracovní skupiny, ale může pracovat eh, v jiných druhech činností, které nesouvisí přímo s enzymy. To, co jste říkali o zdrojích, je velice důležité. A tím se vracím zpátky, co už jsem uvedla. Byly tu dvě poznámky týkající se zdrojů. Důležité je, abychom si uvědomili, že opatření, která přijímáme, mají patřičně mírnit rizika a musí proporčně odpovídat našim cílům. chtěla bych zdůraznit, že je třeba analyzovat rizika, protože jsou tu určité kategorie populace, které jsou nejvíce za mě eh, vystaveny rizikům. Já si nemyslím, že by to nebylo důležité například pro EFSU uvažovat o úloze eh, členů řídících orgánů. Já si myslím, že to důležité je, naopak. Ale jejich přispění k vědeckým odborným radám je velice eh, malé, pokud nejsou pří, eh, případně členy nějaké eh, pracovní skupiny. Takže my hovoříme jako zaměstnancích, tak o expertech v naší politice. K otázce paní Makovej. Chtěla bych poukázat na to, že ohledně volby předsedy, předsedu řídícího výboru EFSA, řídícího orgánu, jsme se zavázali k tomu, že veškeré volby předsedů a místopředsedů budou provedeny za veřejného zasedání. To už se stalo, to se odehrálo v říjnu loňského roku, kdy Sue Davis, nová předsedkyně Eh, vedení byla zvolena. Takže toto je již zařízeno. Co se týče toho náhodného vzorkování pro e, říjen 2012, musím říct, že to už jsme provedli a velice ráda vám pošlu v dopise či e-mailem výsledek práce, kterou jsme provedli na vzorku prohlášení o střetu zájmu to vzorkování bylo zaměřeno na to, abychom zajistili konzistentnost a správné provádění našich pokynů. Takže velice ráda vašemu výboru pošlu tyto výsledky. Co se týče jmenování nebo vytvoření nových panelů z roce 2012, možná si vzpomenete, že osm z těch panelů ve vědeckých výborech bylo obnoveno v roce 2012. Všechna jejich prohlášení tam se jedná o červen 2012, jsme překontrolovali a překontrolovali jsme je tedy podle těch nových platných pravidel. A kromě toho, protože máme dva další panely, které budou obnoveny teprve příští rok, to je ten za potravnová aditiva a pro balicí materiály, enzymy a dochucovadla, Ty už jsme eh, překontrolovali v červenci loňského roku, tedy tyto členy už jsme překontrolovali tak, aby jejich prohlášení odpovídala i novým pravidlům. Jeden z expertů byl vyloučen z panelu kvůli střetu zájmům a další expert přijal rezignaci z činnosti, která nebyla kompatibilní s hm, jeho činností v rámci odborného panelu. Myslím, že to byla ještě jedna otázka ohledně kontroly střetu zájmu a prohlášení o střetu zájmu u rodinných příslušníků našich zaměstnanců. Tady požadujeme prohlášení o střetu zájmu u zaměstnanců a jejich blízkých rodinných příslušníků, což jsou partneři a nebo závislé osoby, na, tedy osoby závislé na onom zaměstnanci. Tam je zapotřebí prohlásit intelektuální, ekonomické zájmy a my eh, kontrolujeme tedy ty deklarované zájmy rodinných příslušníků, zaměstnanců stejným způsobem, jakým zkoumáme prohlášení o střetu zájmu u zaměstnanců. Takže tam postupujeme zcela analogicky a tím jsou pokryty zcela různé zájmy tak jak to požadujeme u expertů podle potřeby. A ještě paní Ayala Sender, já teď nevím, jestli jsem správně pochopila váš dotaz. Mohla byste ho prosím zopakovat? Omlouvám se. Merci beaucoup. Madame Kislen. Děkuji vám, paní Kesa Daniel. Hmm? Uh, for very short answer, yeah, please. Uh, very, explain. yep, please. Paní Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí, le agradezco mucho su pregunta. Sí, era... Děkuji, děkuji, že jste se zeptala. Jedná se o současnou diskuzi v médiích a také mezi kolegy. A to na téma, rizika aspartamu, což je náhradní sladidlo, která je v současné době pod palbou kritiky. Jak reagovala agentura a jak jste s tím naložili v oblasti komunikace? Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ano, my revidujeme, kontrolujeme bezpečnost aspartamu na žádost Evropské komise. Víme, že je to kontroverzní záležitost v rámci vědeckého společenství, ale také na veřejnosti. To znamená, že jsme se rozhodli, že se společně se zúčastněnými stranami a vědci na to podíváme. Na počátku tohoto roku jsme eh, vydali předběžné předběžný názor, předběžné stanovisko, náš panel eh, naznačuje, jaký je jejich vědecký názor, jaké je jejich vědecké stanovisko, pokud jde o bezpečnost Aspartamu. Kromě toho jsme spustili veřejnou konzultaci a eh, zorganizovali jsme technické slyšení za účastí všech vědců a zúčastněných stran, kteří mají co říct v souvislosti s aspartamem, tak abychom měli jistotu, že vyřešíme všechny relevantní otázky. Potom budeme mít definitivní verzi toho vědeckého stanoviska pravděpodobně ještě před létem tohoto roku. Děkuji. Máme ještě čtyři agentury a ještě další body takže chci požádat skutečně o kompaktní vyjádření a předem děkuji. Nejdříve eh, dáme slovo Evropské eh, agentuře a je to zástupce ředitele. And, uh, think... Děkuji, pane předsedo, a děkuji také poslancům za všechny poznámky a komentáře. Nejprve bych začal tím, co říkal pan zpravodaj. A ne, ano, pane Gebrandy, je pravda že jsme pod tlakem dvou požadavků. Na jedné straně jsou to byrokratické požadavky vyplývající ze služebního řádu a z finančního nařízení Evropské unie a kromě toho se po nás chce, abych, abychom eh, tedy eh, snižovali administrativní náklady. Pokud jde o naši agenturu, a my sami jsme jednou z největších agenturu, agentur, my tedy zvyšujeme návratnost investic. To je pravidlo, které pro agentury platí. Uvedu příklad. My jsme začali za 100, se 100 zaměstnanci a 30 eh, našich nákladů tehdy byly administrativní náklady, protože jsme museli mít finanční služby, eh, eh, oddělení pro lidské zdroje, účetní servis a tak dále. Nyní máme 800 eh, lidí a naše administrativní náklady činí 10%. To znamená, že eh, možná vzrostly, ale eh, nevzrostly tedy ty provozní, prostě naše náklady, nevzrostly naše provozní náklady. Hovořil jsem o tom, že jsme pod dvojím tlakem, ale čím větší je agentura, tím menší jsou provozní náklady. Pokud se podíváte na těch 38 agentur, které jste zmínil, tak některé jsou relativně malé, to znamená, že jsou ještě pod větším tlakem. Pokud se budeme držet pravidla a pokud budeme eh, vykazovat každé asistentské místo, tak by to bylo eh, celkem 20 tisíc eh, žádostí. To by skutečně vyžadovalo velký objem práce, evidovat všechny žádosti. To znamená, že je doslova nemožné, nereálné dostat do posledního písmena všem pravidlům. Ale je to samozřejmě tak, že e, vám se budeme snažit e, všechny, vysvětlit všechny otázky. Zmínil jste tu kávu, já vás mohu ujistit, že podobných příkladů bych mohl zmínit celou řadu. A e, pokud byste e, prošel agentury, tak byste našel takových příkladů skutečně mnoho. Převody. To také zaznělo, ano, my patříme mezi agentury, které mají poměrně vysoký objem převodů. Je to dáno systémem rollingu aktivit na jedné straně. Já e, jsem se pokoušel to v průběhu let v tomto výboru vysvětlovat. A další velmi důležitá otázka se týká toho, že musíme e, v Evropské unii e, odli- rozlišovat ty agentury, které na začátku roku dostanou rozpočet a potom provádí své aktivity vzhledem ke stropu zdrojů, které mohou utratit a na druhé straně jsou agentury, které si v průběhu roku musí vydělat svoje vlastní peníze. Nebo vám uvedu jiný příklad. Náš příjem je 15 milionů eh, každý měsíc v těch, příspěvcích. Eh, a Samozřejmě, že to není faktura na 15 milionů, kterou, a ty, že bychom ty peníze hned dostali. Je to velmi komplikované a e, samozřejmě, že i e, podnik se na konci roku chová fina, z finančního hlediska jinak než v průběhu roku. Jsme nuceni e, mít hotovostní účetnictví, to znamená, že každý zdroj, který dostaneme a který nemůžeme v daném roce e, vydat, musíme převést. To znamená, že spadá do těch převodů do dalšího roku. Eh, jak již bylo řečeno, agentury, které žijí i z příspěvků, jsou tedy pod tlakem dvojích požadavků. V tomto kontextu bych rád odpověděl na otázku paní Ayala Sandr, jak to vypadá s novým finančním nařízením, jestli ho již provádíme. Ano, snažíme se o to eh, velmi pečlivě. Nicméně je to obtížné, protože finanční nařízení bylo e, navrženo z hlediska těch agentur, e, které utrácejí svěřené peníze, které vydávají svěřené prostředky a ne z hlediska naší agentury. E, to znamená, že to vytváří celou řadu problémů účetním dvorem jsme řešili, jestli by nebylo možné zavést jakousi hierarchii norm v tom, finanční her, norm v tom finančním nařízení. Ta hierarchie norm by znamenala, že ne všechny zásady ve finančním nařízení podle našeho hlediska mají stejnou hodnotu. Konkrétně řečeno, ten princip každoročních účtů, to znamená, že všechny prostředky by měly být utraceny v daném roce, má má tento princip eh, stejnou hodnotu jako eh, přístup správného hospodáře? Skutečně je nezbytně nutné, abychom za každou cenu utratili všechny prostředky v, dané, v daném roce? Eh, a nebo je možné něco v rámci převodu převést do dalšího roku? Já si myslím, že by bylo pro všechny orgány Evropské unie dobré, kdybychom v tomto ohledu dosáhli určitého pokroku. A to mě přivádí k další otázce, eh, náklady na informační a komunikační technologie. Ano, souhlasíme s tím, že v minulosti jsme zadávali velké zakázky v oblasti informačních a komunikačních technologií z praktických důvodů. My jsme zkrátka nechtěli, abychom byli neustále zatěžovány eh, postupy při zadávání veřejných zakázek, ale nyní tedy už zadáváme menší smlouvy, které je možno snáze řídit a spravovat a chceme také mm, obecně transformovat naši politiku eh, v oblasti informačních a komunikačních technologií paní Makovej se ptala na to, jak tedy odměňujeme naše zpravodaje ze členských států. Naše vedení se v posledních deseti letech setkávalo s návrhy v tomto smyslu a nikdy jsme nedosáhli dohody. Jeden problém spo, spočívá v tom, že je velmi obtížné ohodnotit e, náklady na léčivé přípravky v jednotlivých členských státech. A dalších, eh, další problém eh, je eh, dán tím, že naše vedení by mohlo mít konflikt zájmu, protože členové našeho vedení jsou všichni zástupci národních příslušných orgánů, příslušných orgánů členských států a pokud by tedy zveřejňovali svoje odměňování, tak by přišly o peníze. A já si myslím, že eh, pokud jde o finance členských států, tak ta diskuze v radě je vždycky velmi obtížná. Ale myslím si, že vidíme před sebou světlo na konci tunelu. My jsme se snažili předložit celou řadu návrhů, který, které se snaží o efektivní systém odměňování. Bude to diskutováno na dalším zasedání našeho vedení v červnu. A pokud to nepovede ke konstruktivní změně našeho systému, tak jsme se jako vedení domluvili, že opět spustíme veřejnou konzultaci spolu s komisí, tak aby mohlo být navrženo řešení, které je férové pro všechny zúčastněné strany. Ale řekl jsem, že by to stálo peníze a jak doufám, mohli bychom je ušetřit. V neposlední řadě eh, bych se rád vrátil k tomu, co říkal pan zpravodaj, a sice ten, eh, to specializované místo nebo orgán pro koordinaci agentur. Ano, my tady máme hm, takový podobný eh, orgán, ale v tom smyslu, že, nebo jde o to, že agentury jsou pod stále větším tlakem a proto si myslím, že bychom potřebovali ještě větší pomoc a proto se mi váš návrh velmi líbí. E, střed zájmu, to je samozřejmě otázka, kterou jsme se v posledních třech letech velmi intenzivně zabývali. Pokud dovolíte, pane předsedo, rád bych předal slovo kolegovi, který e, pracuje v, našem, v naší agentuře a právě střed zájmu je hlavním bodem jeho práce. Děkuji. Já se budu snažit být co možná nejstručnější, abych odpověděl panu Filnerovi, paní Ayala Sender. Za prvé, agentura od svého založení stále zlepšuje svoje zvládání střetu zájmu. Máme na to několik různých postupů, eh, pokynů, a naše zakládací eh, nařízení eh, bylo dále rozpracováno. Co se týče pravidelných eh, revizí a ponaučení, máme zde výsledky od účetního dvora, od interní kontroly naší, od Evropského parlamentu. Chceme mít transparentní efektivní systém. Vrátím se k tomu, co říkal pan Filner. Eh, jak najít správnou rovnováhu? Musíme zajistit na jedné straně minimalizaci střetu zájmů a na druhé straně zajistit, že budeme mít ty nejlepší expertní znalosti. Došli jsme do situace, že když půjdeme o krok dál v minimalizaci rizik střetu zájmů, tato rovnováha již nebude možná. A to bychom se dostali do jiné oblasti, která by znamenala, že výsledky našich vědeckých výzkumů a jejich kvalita by mohly být ohroženy eh, v oblasti ochrany eh, zdraví spotřebitele. Také jsme se rozhodli v naší poslední politice, že budeme jednat na základě rizik aby eh, aby předsedové výboru, předsedové pracovních skupin, eh, všechny rozhodovací orgány jednali podle striktnějších pravidel. A také jste se přál eh, vědět, jak to konkrétně děláme. Konkrétně tedy to děláme tak, že nikdo v našich činnostech nemůže fungovat, pokud má finanční zájem ve farmaceutickém průmyslu, ať už to jsou akcie, jakékoliv finanční kompenzace. To je tedy eh, věc, kterou nelze přehlédnout. Nemůže u nás ani pracovat někdo, kdo není jmenován buď členským státem nebo Evropskou komisí, anebo v několika málo případech ředitelem naší agentury. Nikdo nemůže pracovat u nás, pokud nebudeme eh, u něj mít nominační nebo jmenovací dekret a prohlášení o střetu zájmu, které bude okamžitě uveřejněno na našich webových stránkách a hned se mu od jedné do trojky přiškne eh, riziková kategorie, takže vše je plně transparentní. Ještě než u nás někdo začne pracovat v určité činnosti, prohlašení o střetu zájmu je zhodnoceno a na základě e, zprávy e, z účetního dvora je jasně vidět, jak to funguje. Například, když jste onkolog pracující e, na onkologickém oddělení univerzity a současně také jste eh, poradcem pro firmu X, nemůžete být členem z jednoho našich vědeckých výborů. Pokud jste pracoval jako poradce dva roky předtím, ale už ne teď, můžete být členem našeho výboru, ale nemůžete diskutovat nebo eh, hlasovat v závěrečném hlasování ohledně daného produktu a nebo u konkurenčního produktu. Pokud jste byl eh, konzultantem od pěti, eh, v rozmezí pět či dva roky před vstoupením k nám, nemůžete se účastnit hlasování, ale můžete diskutovat. Takže zaprvé je třeba rozhodnout, o jaký zájem se jedná, v jakém časovém rámci byl deklarován tento zájem a kdy se odehrával či odehrává. A to je v příloze 6 zprávy účetního dvora jasně patrné. Následně, když rozhodneme o úrovni rizika, tak se rozhodneme uh, u jednotlivých bodů programu, jak postupovat dál. A toto všechno je uveřejněno. U tří z osmi výborů to již bylo uveřejněno a do konce roku budou takto zveřejněny schůze všech našich výborů. Takže uvidíte, kterých členů výboru se co týká. Máme systém kontroly ex ante ex post od dubna loňského roku. Máme také zaveden postup pro ztrátu důvěry a disciplinární řízení. Co se týče otázky 35, včera večer jsme ještě poslali aktualizovanou odpověď sekretariátu. Celkový počet lidí od roku 2011, tam bylo 54 členů výboru, eh, kteří měli nějaký eh, zájem, který byl chápan jako ve střetu s činností. 16 nemohlo hlasovat určitých bodů eh, a z nich někteří se nemohli ani dus, účastnit diskuzí. Takže je třeba rozlišovat tyto všechny kategorie. My teď máme nové politiky, od října dokonce máme eh, přísnější politiku než eh, dříve. Takže ještě závěrečnou poznámku. Jak jsme přislíbili Evropskému parlamentu, eh, budeme přizpůsobovat politiku implementace v první polovině tohoto roku a budeme informovat parlament v druhé polovině tohoto roku o výsledcích. A jak už zmiňovala EFSA, také spolupracujeme s DG Sanko ohledně zjištění a sdílení osvědčených praxí při střetu zájmu a jejich předcházení. Děkuji. Možná eh, to vidíte jinak eh, ohledně toho, jak má člověk být stručný. Eh, já jsem všechny požádal, abyste hovořili stručně. Jako další Marce Frošlajpe, výkonný ředitel Evropské agentury pro železnice. Děkuji vám, pane předsedo. Já také chci být velice stručný. Rád bych odpověděl paní Ayala. L'agence son sein des agents Děkuji, pane předsedo. Pokud je o nás, tak eh, my máme od zaměstnance, kteří jsou experty a jsou buď na krátký úvazek nebo na delší úvazek. Proč se to takto udělalo? Je důležité, aby eh, tyto zaměstnanci mohli přicházet, odcházet tak, aby měli aktuální úroveň informací. Ta doba, na kterou se s tím počítala, byla velmi krátká. A potom eh, po přepracování nařízení jsme měli prodlouženou eh, dobu na 8 let na to, abychom to zapracovali. E, určitě bude situace taková, že se tím budeme zabývat i nadále. Je to otázka knowledge managementu. Je to typický příklad, e, jsou to naplánované situace, máme klasický systém, máme plánované, plánovaná místa, máme šablony, ve kterých eh, jsou všechny postupy pro ty, kteří přicházejí i odcházejí. Je to velmi dobře zvládnutý proces. A důležité je, abychom si uvědomili, že to platí na 10 let. Pokud nebude nové nařízení během deseti let, potom tady tato opatření budou platit i nadále a my to projednáváme během svých eh, jednání s eh, vedením i se správní radou. Mohu se připojit jenom k tomu, co tu řekl zpravodaj i kolegové. A sice, že je důležité, aby administrativní náklady agentury byly v určitém rámci, který odpovídá velikosti agentury. A chci poděkovat také za eh, kvalitu popisu zpravodaje musím říci, že eh, naše agentura má odpovídající rozpočet, který alespoň třikrát ročně přeskoumáváme na základě aktuálního vývoje a také eh, se to projednává s komisí, členskými státy i příslušným odvětvím. Děkuji. A nyní za Evropskou agenturu pro základní práva. Pan Kevin, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání na tuto velmi důležitou výměnu názorů, které si velmi ceníme. Doufám, že se mi podaří hovořit krátce. Nejprve mi dovolte, abych pana zpravodaje i paní Makovej ujistil, že skutečně máme velmi dobré prostředí, pracovní prostředí ve Vídni. Eh, my jsme prováděli průzkum eh, pracovních podmínek a provádíme jej pravidelně tak, abychom zajistili, že podmínky práce v naší eh, organizaci jsou velmi dobré a že i klima v naší agentuře je velmi dobré. Nicméně podobně jako v jiných organizacích i u nás se objevují menší problémy, se kterými mm, se musíme nějak srovnat, my jsme měli dva případy harassmentu, eh, na, nakonec v žádném z případů nebyl ten harassment konstatován. Ja, paní Makovej položila otázku anonymity svědků v rámci eh, soudního eh, postupu. Mohu vás ujistit, že v tom druhém vyšetřování byla anonymita plně zaručena. Obecně řečeno je to tak, že agentura zavedla e, postupy proti harassmentu, to znamená e, důvěrníky, povinný, e, povinná školení zaměstnanců na všech úrovních, to znamená, že je to otázka, kterou bereme velmi vážně z důvodu, které jsou zřejmé. A nyní druhá otázka, oznamovatele, whistleblowing. My jsme měli v roce 2008 jeden konkrétní případ, který šetřil OLAF. OLAF to uzavřel eh, bez dalších dopadů a důsledků. Kromě toho se v průběhu roku objevily další případy. Na všechny se podíval jak účetní dvůr, tak eh, orgán vnitřní kontroly, útvar pro vnitřní kontrolu, eh, buď ten či onen, eh, nebo oba. A musím říci, že všechny případy byly shledány právními a legálními. Eh, pokud jde o to oznamování obecně, Agentura se samozřejmě řídí služebním řádem. V průběhu roku 2012 jsme ale vedli vnitřně diskuzi a také eh, jsme o tom diskutovali na vedení, zasedání vedení, eh, jak tedy můžeme v tomto ohledu poskytnout další kroky. Mohu tedy konstatovat, že agentura to považuje za velmi důležitý eh, prvek. Je potřeba mít velmi solidní politiku pro oznamovatele, pro oznamování. Pokud jde o formální konzultaci eh, týkající se článku 110, kterou právě komise spustila, vedení se na svém prosincovém zasedání rozhodlo, že dokud eh, tato veřejná konzultace neskončí, budeme eh, se tedy držet pokynů komise týkajících se whistleblowingu, oznamování, které byly zveřejněny 9. prosince loňského roku. To znamená, že je aplikujeme a oni jsou v podstatě mnohem detailnější než služební řád v tomto ohledu. Já si tedy myslím, že máme velmi propracovaný systém řešení jak případů harassmentu, tak oznamovatelů, oznamování a e, naše vedení dodržuje všechna Eh, tato pravidla eh, velmi eh, pečlivě, jak řídící, tak výkonná rada. Rád bych také za agenturu poděkoval za velmi kvalitní zprávu, kterou jsme dostali od účetního dvora. Mohu vás informovat o tom, že se snažíme dostat všem doporučením, která, se, která jsme zjistili, nebo která, který se nám dostalo v rámci auditu. Děkuji. And then before I give the floor to Mr. Springer, uh... Než předám slovo panu Šprengrovi ještě pan Manfred Graf eh, z komise by rád něco poznamenal. Děkuji vám, pane předsedo. Komise byla několikrát zmíněna a já si myslím, že bych měl také reagovat. Ale eh, nechci hovořit o střetu zájmu, protože to bude teprve další bod na našem pořadu jednání. Co se týče otázky paní Ayali Sender eh, o absolutory a potřebě vyjasnění, chci vás informovat, že naše akce 86 té cestovní mapy vyjasňuje zodpovědnost komise a zodpovědnost agentur. Eh, diskutovat se tedy o tom bude. V tomto kontextu, kontextu chci zdůraznit, že tato cestovní mapa také zavádí eh, systém varování, kde komise má eh, možnost, zodpovědnost varovat parlament a radu, pokud dojde k závažným obavám, například ohledně zachovávání smluv a podobně budeme spoléhat na zástupce komise eh, v, v, ať už v řídících nebo výkonných radách agentur v tomto kontextu. Velice bedlivě jsem naslouchal obavám poslanců a tomu, co říkal pan Špengler či jiní výkonní ředitelé ohledně rozpočtu, účetnictví a finančních prostředků. Vedeme eh, úvahy v eh, komisi ohledně toho, jak využívat eh, šetření ve úspory ve velkém. Jaké jsou možnosti, jak zachovat zdroje. Co se týče místa nebo sídla Cepolu, Eh, zodpovědné generální eh, ředitelství se dozví, to, hm, co jste zde říkali. A co se týče služebního řádu, jsem chtěl zdůraznit, že tu je určitá flexibilita ve stávajících hm, služebním řádu, to je článek 108, kde tedy vý, eh, některé výjimky mohou vzniknout, komise je může buď přijmout nebo zamítnout. Co se týče nového služebního řádu, zahájím dialog DG Lidské zdroje, abych zjistil, zda obavy, které zde byly zmíněny, jsou také vzaty v úvahu tímto DG. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Na závěr předám slovo panu Marku Šperengerovi. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Když jsem přijal to, že ECDC eh, bude koordinátorem naší sítě, eh, tak eh, jsem si myslel, že budeme my jako jediní, kdo má výrok s výhradou. A já se omlouvám za to, že to tak dopadlo, ale chtěla bych to tak trochu vysvětlit, protože situace není až tak jednoduchá. Ehm, Veřejná zakázka na kontrakt ICT byl vypsán v roce 2008 na podzim. A ECDC vzniklo v roce 2005, to znamená, že my jsme fungovali, dejme tomu, tři roky v té době. Zodpovědnost za projekty eh, IT byla nesena čtyřmi eh, oddělenými odděleními. A z toho vznikl neúplně jasná představa o tom, jakou podporu IT budeme potřebovat. A tehdy už bylo uznáno při zadání té veřejné zakázky, že to byl jen e, nepřesný odhad, hrubý odhad, a rámcový kontrakt měl být minimálně na 3 miliony ročně. Když byl podepsána rámcová smlouva rok později, v dubnu 2009, nebyl specifikován žádný strop toho kontraktu rámcového. 1. května 2010, když já jsem přišel na místo ředitele ECDC 4 oddělení, ECDC využívali tuto rámcovou smlouvu, nikdo neměl přehled o celkových výdajích na IT a zjistilo se, že ten kontrakt je časově omezený, ale nikoli hodnotově omezený. V roce 2010 jsem se rozhodl, že budeme decentralizovat eh, tu situaci a že tato, že tato situace není optimální. A eh, rozhodli jsem se tedy, že tato decentralizace v roce 2011 bude centralizována. Jeden z mých manažerů začal zabývat problémy tohoto kontraktu s ICT v, v, v úředním věstníku bylo tehdy uvedeno, že minim, minimum bylo vynecháno a celková hodnota byla stanovena na 9 milionů. Trvalo několik dní, než jsme probrali všechny kontrakty související s rámcovým kontraktem za poslední několik let. A když jsme to spočítali, zjistili jsme, že už ten kontrakt je více než 10 milionů. Samozřejmě, že jsme byli v hrozné situaci. Okamžitě se dal instrukce jednomu z nejvyšších manažerů, aby vyhlásil veřejnou zakázku na, nyní, na nový rámcový kontrakt. A pro, mne, a pro nás to byla vrcholná priorita. Trvalo to ale až do loňského roku, než ten kontrakt byl realizován. A mezi tím jsem měl tedy volbu buď využívat eh, stávající kontrakt, nehledě na tu nesprávnost, která s ním souvisela, anebo jej ukončit. A naše hlavní činnosti by musely být ukončeny, jako například eh, podpora eh, časného varování a reakce na hrozby, což se mění v jednotlivých zemích a a je zapotřebí v jednotlivých obdobích, zhruba pololetních, toto vždy aktualizovat s jednotlivými členskými státy a s komisí. Já jsem toto komisi sdělil, byl, hovořil jsem tedy a jednal jsem zcela eh, transparentně. Uvedl jsem, co se stalo a že toto bylo zjištěno před několika málo dny. Prosím, povězte mi, co mi poradíte, jak mám postupovat za této situace dál. Vysvětlil jsem, že jsem se rozhodl centralizovat, sestavit nový rámcový kontrakt, K tomu jsem nedostal žádnou další radu, než abych postupoval dál. Takže jsem se rozhodl, že autorizuji eh, ty mm, mm, ne, nesprávné kontrakty pro onu dobu Eh, samozřejmě, že jsem toho litovala, ale měl jsem možnost dvou špatných řešení. Tato situace se neopakovala. V loňském roce už jsme měli jen jedno oddělení, vedené jedním manažerem IT, který přišel eh, z francouzské vlády do ECDC. Já vám nechci eh, předkladat nějaké výmluvy. Vím, že jsme se dopustili chyb, omlouvám se za ně a učiníme vše, abychom něčemu podobnému v budoucnosti samozřejmě předešli. Ještě snad pár slov o celé síti ECDC, které ECDC předsedá. Ehm, máme ředitele, kteří vedou tuto činnost. Ehm, Nicméně, abych byl transparentní, musím říci, že s námi spolupracují další a chtěl bych vzdát hold eh, našemu poradci a taky kolegovi Másovi, který byl předchozím předsedou a dalším kolegům, eh, zejména eh, Mikovi, který bude následně předsedat. Rád bych řekl něco ještě o síti, o naší síti agentur. Marku. Děkuji, děkuji, pane Sprenkler, děkuji, pan, pane předsedo. Ráda bych odpověděla na otázky vznesené panem zpravodajem. Sítě evropských agentur je jakousi platformou pro koordinaci, výměnu informací, schodo, na, pro schodu na společných postupech a výměnu osvědčených postupů. To znamená, že díky síti zaznívá hlas agentury silněji a e, také e, je to zárukou lepšího řízení. Samozřejmě, že síť má i konkrétní cíle, ale jim se věnovat nebudu. Ráda bych pouze řekla, že se domnívám, že v průběhu minulých let po té, co tedy odvedla svou práci, meziinstitucionální pracovní skupina se, eh, se z, úloha sítě posílila. Ta síť, jak sami, jak ji sami chápeme, je síť složená z ředitelů jednotlivých agentur. Nicméně ředitelé si uvědomili, že bohužel nejsou schopni tu práci vykonávat sami. A proto máme šest podsítí, což jsou zase sítě složené z ředitelů pro administrativu, právní síť, síť pro ředitele pro komunikace a informace, síť pro IT, síť pro účetnictví a ta nejnovější síť zodpovídá za eh, rozvíjení výkonnosti. Na dalším zasedání ředitelů agentur se bude diskutovat o možném vytvoření sedmé podsítě nebo sedmé sítě, eh, která by se eh, věnovala tedy vědeckým konzultacím. Pokud jde o naplňování do, doporučení eh, IV G nebo o tu cestovní mapu, tak mohu říci, že e, my už jsme udělili mandát několika pod sítím nebo těm nám svěřeným sítím, aby tedy formulovali společné aktivity s komisí. Velmi těsně jsme spolupracovali s generálním tajemníkem komise pokud jde o plán provádění cestovní mapy a příslušných aktivit. A te, v tomto týdnu jsme absolvovali velmi konstruktivní jednání s předsedy pod sítí a také e, s trojkou koordinátorů. Cílem tohoto zasedání byla určitá revize cestovní mapy a také revize eh, těch společných aktivit. To znamená formulování společných aktivit, kde by agentury mohly být nápomocny. Je tomu samozřejmě tak, že pracovní zátěž je vždycky rozdělená, ale jak správně řekl pan Pot, síť ředitelů agentur je tedy eh, dostatečně vytížená a eh, ta koordinační funkce je zde naplněna. Máme malý sekretariát pro tu síť agentur, ale samozřejmě, že můžeme diskutovat o dalších možnostech, jak práci naší sítě posílit. Děkuji. Děkuji. Já k tomu také budu mít konkrétní odpovědi. Eh, byla tu otázka týkající se převodu. Tomu se věnoval kolega z EMA a já bych rád řekl, že je velmi zajímavé, eh, že pokud my máme nějakou smlouvu, tak bychom eh, velmi rádi věděli, jestli ta služba, které se nám dostane, bude velmi kvalitní a je důležité zaplatit tu fakturu na konci roku. To je Eh, velmi důležité, ale zároveň je to tak, že pokud ta služba nebude odvedena v dostatečné kvalitě, tak ta platba zkrátka musí být odsunuta a musíme to s daným smluvním partnerem nejprve vyřešit. Eh, pan Hebrandy hovořil o vnitřním auditu, já to uznávám. Já vím, že eh, vedení ECDC věnuje velkou pozornost útvaru vnitřního auditu, ale někdy se může stát, že doporučení ne, nejsou realizována v rámci jednoho roku. Že to eh, tedy zůstane na seznamu našich úkolů do příštího roku. Eh, netýkalo se to pouze kávy, ale taky koláčů. Je to komplikované. A proč je to komplikované? My jsme outsourcovali naše cateringové služby a tím se to celé ještě trochu zkomplikovalo. Já si myslím, že to byly zhruba ty nejdůležitější otázky, které byly vzneseny na naši adresu a samozřejmě jsem ochoten odpovídat i dál. Děkuji především si poděkovat celé síti. I pro nás v Evropském parlamentu je velice důležité mít eh, zde osoby, které mohou hovořit o obecných otázkách, o koordinaci. Eh, mají 32. Angesichts der Zeit. Máme tu celou řadu otázek a s ohledem na čas musím tento bod pořadu jednání uzavřít, ale chci se zeptat eh, účetního dvora zpravodaje se ptát nebudu, ptám se účetního dvora, jestli si přeje k tomu promluvit, pokud ano, jenom na dvě minutky, prosím. Two minutes, please. Jen dvě minuty. Euh, ano, ono je trochu obtížné Ehm, hovořit jen dvě minuty při tomto pořadu jednání. Já bych velmi rád odpověděl uspokojeným způsobem na všechny dotazy, které se přímo či nepřímo týkají účetního dvora. Takže nebudu teď reagovat na konkrétní otázky eh, agentury ECDC, protože si myslím, že pan ředitel už to náležitě popsal. A u dalších agentur, tam, kde účetní dvůr neměl určité stanovisko, jak mohu citovat, jak vypadá situace Jsou od roku 2009, jak vypadají následná zjištění, ale nechám to stranou. A ani bych nechtěl se zabývat dalšími konkrétními otázkami, ale spíše něčím obecným. Dvěma otázkami, které se tak trochu táhnou jako červená nit celým tímto tématem zde v Evropském parlamentu. A to je otázka předvodů prostředků a pak proporce Eh, administrativních nákladů vůči celkovým nákladům. Účetní dvůr pro agentury na základě článku 287 píše audit eh, ohledně eh, regularity a správnosti účtů a dává prohlášení DAS. Je třeba zkontrolovat, zda účetní postupy sami o sobě jsou správné, za podkladové transakce jsou správné a zda je tedy správně, správným způsobem se odraží eh, čísla v účetnictví. Abychom měli jasnou představu o realitě. Jsou určité částky, které jsou tedy využívány na výdaje a je zapotřebí zjistit, zda je to všechno podle pravidel. V případě těch převodů, které nám připadají nadměrné, protože nerespektují účetní e, postupy, například tam, kde se jedná o to, že třeba snížit e, tyto převody z roku na rok,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 že například musí reagovat na snižování rozměrů své agentury, nebo že mají určité činnosti, které neodpovídají jejich možnostem. Já se omlouvám, myslím, že není tlumočení do angličtiny a dochází nám čas. I, I... Říká pan předseda. Dal se vám dvě minuty, máme další témata. Až do 12.30 možná máme jiné rozumění, porozumění toho, co znamená být stručný. My v parlamentu hovoříme jednu minutu, proto je, se omlouvám, že vás musím přerušit. A ve 12.30 skutečně ukončím naše zasedání a odejdu. Pan Gebrandy má slovo. You can stay, but there is no president the... Vy můžete setrvat, ale nebude tu předseda. Čer. I, don't need concluding remarks at this moment. Já v tuto chvíli nemusím přednášet žádné závěrečné poznámky. Zapíšu zprávu, eh, budeme mít první, eh, nebo měli jsme první eh, rozpravu ve výboru a budeme mít tady dostatek času na zvážení a já následně tedy předložím svůj návrh zprávy. Děkuji. Ne, tento bod teď uzavřeme a písemné otázky můžete zaslat účetnímu dvoru a požádám, aby se na ně zodpovědělo. Děkuji, děkuji všem agenturám. A teď přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání a chci požádat, aby tu zůstaly čtyři agentury, kterých se to týká. Je to CEPOL, EASA, EBA, ECHA a EEA. eBay, ECHA and EEA. Ja, vielen Dank. Děkuji. Takže další bod pořadu jednání. Spravodajkou je paní Ines Ayala Sender, za účetní dvůr pan Igor Šlutporš Zeptám se zpravodajky paní Sender, zda chce udělat úvodní poznámku. Pokud ano, prosím. Pane předsedo, myslím si, že bychom mohli dát slovo hned panu Luboršovi, zatím, co je tady. Jenom připomenu, že doufám, že pokud nějaký vedoucí úřadu požádá účetní dvůr o rozhovor, takže ho příště neodmítnou, protože vedoucí agentury, ředitel agentury má samozřejmě právo obrátit se na účetní dvůr, pokud jsou problémy. Takže Konflikt zájmu je téma, které už jsme probírali v minulosti v této souvislosti a toto téma vzbudilo oprávněně velký zájem v parlamentu. Došlo k výměně názorů s agenturami. Jde o to, že je nutné vytvořit pravidla, která budou Eh, nabízet rámec pro řešení. Agentury jsou velmi odlišné, jejich mandáty se velmi různí, takže proto by i z hlediska kvality a také rizik, která tam jsou, eh, je třeba se na to dívat jako na celek. Je to otázka eh, toho, že potřebujeme mít nezávislá pracoviště, ale Nesmíme zapomínat ani na spoustu zájmů ze strany průmyslu, které tu jsou ve hře. A úkolem agentur je mimo jiné také poradenství, certifikace, normalizace. A jsou to zásadní věci jako potravinová bezpečnost, otázky zdraví, bezpečnost dopravy. To všechno jsou aspekty, které jsou pro občany zásadní. A všechny tyto faktory v minulosti vedly k diskuzi. Zdá se, že je správné, že účetní dvůr na sebe vzal ten úkol a slíbil, že udělá zvláštní zprávu, vypracuje zvláštní zprávu k tomuto konfliktu zájmu. Výsledky jsou zajímavé a e, ředitelé agentur už se k tomu vyjádřili částečně. Naše frakce má ovšem jednu obavu. A sice vědci, experti a průmysl jsou stále více navzájem propojeni. Stát a veřejný zájem se neustále stahuje a nechává vše na expertech a dalších zástupcích. Myslím si, že jsme se dostali k určité hranici a teď je na čase, aby také orgány EU a agentury, které mají tento choulostivý mandát, je to tak důležité pro veřejné mínění, týká se to velké části občanů, prostě proto bychom měli ponechat stále ještě možnost té realizace. Než dám slovo panu Luboršovi, dovolte mi, abych poznamenala, ten příslušný rámec máme pro zaměstnance, pro úředníky, pro komisaře, alespoň v komisi, i když i tam se někdy stále ještě diskutuje. A když se řekne, že komisaři jsme odebrali mandát, tak každý ví, o co jde, ale existují také konflikty zájmů v orgánech EU, ale také na národní úrovni. zájmy průmyslu, zejména mocného průmyslu, jsou e, ve hře vždy. A také jsou různé zájmy členských států a my tady stojíme před problémem. Takže chtěla bych e, říci, že jsem slyšela, že pan Luborš je velmi netrpělivý a přeje si, přál by si, aby parlament prodiskutoval co nejdříve tu zprávu a já mu musím říct, že ten, kdo je trpělivý, je vlastně parlament, protože naše přání vůči účetnímu dvoru jsou jasné, máme určitá očekávání a výsledek byl pouze omezený. Takže měli bychom pracovat v rámci absolutoria na tom, za to zodpovídá pan Gebrandy, a téma konflikty zájmů. Tady v diskuzi mezi komisí a agenturami může vyplynout celkové řešení, a to i na základě eh, zapracování doporučení z posledního eh, absolutoria. A myslím si, že Zcela jistě z toho vyplynou ještě zajímavé informace, takže děkuji za to, že jste nám k tomu dali příležitost. Děkuji. Máme 30 minut. A řeknu vám, jak to uděláme. Pět minut účetní dvůr, pak bude každý člen mít možnost 1,5 minuty na otázku, pak dáme možnost na odpověď a ve 12.30 ukončím schůzi. Soudní dvůr. Uh, thank you much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, rád bych nejprve vysvětlil, proč si účetní dvůr vybral toto téma. Na jaře roku 2011 Evropský parlament požadoval, aby účetní dvůr provedl eh, podrobnou analýzu agentur a to především s ohledem na ohledné střety zájmy. zájmu. Eh, v minulých letech se totiž v, er, v určitých evropských agenturách objevily střety zájmu, o kterých hojně informovala média. My jsme tedy vybrali čtyři agentury, konkrétně Agenturu pro bezpečnost letectví, Evropskou agenturu pro chemické látky, Evropskou agenturu pro bezpečnost potravin a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky. E, audit se soustředil na hlavní otázky, jestli dané agentury mají příslušné řízení střetu zájmu a kromě toho to byly dvě e, konkrétní otázky, jestli tedy fungují politiky a postupy e, pro řešení střetu zájmu a Eh, jestli jsou příslušné politiky a postupy řádným způsobem prováděny. A eh, kromě toho jsme se tedy snažili dospět k závěru. Na, základ, na začátku auditu bylo potřeba určit dva parametry. Za prvé definice střetu zájmu a situace, ve které dochází ke střetu zájmu. Líbí se nám definice, kterou obsahují pokyny OECD. A za druhé bylo potřeba abychom eh, vytvořili referenční rámec pro minimální požadavky, například pokud jde o nezávislost nebo transparentnost klíčových aktérů. Bylo tedy potřeba, abychom ještě jednou se podívali na pokyny OECD, které poskytují mezinárodní benchmark pro eh, definici konfliktu zájmu. My tedy nyní eh, jsme žádáni o krátkou prezentaci a já si myslím, že vy jste se tedy dostatečně zabývali tím, proč jsme zvolili právě tuto eh, definici konfliktu zájmu, to vaši. Eh, my jsme se snažili výsledky auditu vtělit do doporučení. Naše audity se soustředily na politiky a postupy v oblasti řízení střetu zájmu ve čtyřech zmíněných evropských agenturách. Eh, účetní dvůr dospěl k závěru, že zatím není dostatečný evropský regulační rámec, který by se věnoval střetu zájmu a který by zároveň zajistil eh, srovnatelné minimální požadavky eh, v oblasti nezávislosti, transparentnosti ve všech evropských agenturách. E, a to s ohledem na všechny klíčové hráče, kteří ovlivňují strategii, operace a rozhodovací procesy. E, pokud jde o čtyři zmíněné e, agentury a konkrétní závěry, obrázek je velmi komplexní. Dospěli jsme k tomu, že žádná ze, z vybraných agentur má fungující systém. Úroveň efektivnosti úroveň systému se v jednotlivých agenturách řešila. Pokud se podíváte na příslušnou zprávu, tak zjistíte, že e, jsou tu velké rozdíly. Je to tedy jednak odstavec 89 a kromě toho přílohy 3 a, a římská 3 a římská 4. E, konkrétně účetní dvůr dospěl k tomu, že z vybraných agentur, agentura EMA a EFSA, e mají nejrozvinutější politiky a postupy pro řízení střetu zájmu. Zároveň agentura ECHA eh, má nedostatečné postupy pro střety zájmů a nejméně přesné eh, postupy má agentura pro eh, bezpečnost letectví. Ta je nemá totiž vůbec. Pane předsedo, mohu tedy dále detailně eh, informovat o tom, k čemu jsme dospěli, ale zbývá mi už jenom jedna jediná minuta a proto bych vás rád upozornil na následující věc. Eh, účetní dvůr formuloval nejrůznější doporučení, která jsou ve zprávě a která logicky vyplývají z našich zjištění. Naše dnešní diskuze a eh, vidím to podobně jako paní Ayla Sanders, tato diskuze se v podstatě opakuje, protože již proběhla eh, při příležitosti eh, udělení absolutoria, což byl předcházející bod našeho dnešního programu. Vidíte, že agentury na tom pracují. Já vím, že cestovní, eh, Evropská komise předložila cestovní mapu, to znamená, že ambice jsou zaručena. Eh, nicméně si myslím, že stále ještě je co zlepšovat. Eh, poslední bod, a to už je v podstatě věc minulosti, mi eh, bylo tedy řečeno, že náš audit proběhl v říjnu roku 2011. To, co proběhlo od té doby, není do toho zahrnuto. A druhá věc, rád bych poděkoval za spolupráci Eh, agenturám, ve kterých audit probíhal. Já si myslím, že, jak již bylo řečeno, byl tu, eh, eh, byly tu byla tu určitá nenaplněná očekávání ze strany účetního dvora a právě o tom bychom dneska měli hovořit. To znamená, že já se omlouvám, že jsem hovořil o minutu déle, než jste, než jste mi předepsal, pane předsedo, a děkuji vám všem za pozornost. Děkuji. A teď požádám napřed paní Makovej. 1,5 minuty. Thank you, <clears throat> thank you, chair, but, uh, please... Děkuji vám, pane předsedo. Prosím, dejte mi tři minuty. Pane předsedo, budu mluvit i za paní Matěje, která je stínovou zpravodajkou. Já musím odejít 12.30, protože musím ještě promluvit jinde a pak mě čeká letadlo. Pokud potřebujeme diskutovat ještě někdy jindy, dáme to na program jednání, probereme to jindy jako první bod – ale prosím, buďte velmi stručná. Prosím, začněte. A pokuste se to dostat do svěřeného času. Začnu tedy mým projevem. Jak řekl jeden z agentur, eh, který eh, měl svou agenturu také přeskomávanou učit státním dvorem říkal, ano, ohledně e, prohlášení střetu zájmu, tak se mnohé změnilo. Pravidla nejsou tak striktní ohledně partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Takže musíme předejít střetu zájmu v řízení e, práce. Není to možné úplně zakázat, ale je třeba takové to nebezpečí omezit. A to je není ještě, na, eh, ještě naléhavější u takových agentů, jako je prochemické látky, EMA a EFSA, e vzhledem k tomu, jaké jejich poslání a spolupráce eh, s eh, experty, kteří jsou v jednotlivém oboru. To je v zájmu institucí agentur. Teď mám konkrétní dotazy na agentury. Především na účetní dvůr. Příprava zvláštní zprávy byla ukončena v roce 2011 v říjnu. E, politiky a postupy jsou přijaty, všechny politiky poté ale ještě nebyly zhodnoceny. Otázka je, kdy chce účetní dvůr připravit e, zvláštní zprávy v těchto agenturách, aby měly skutečně tyto zprávy přidanou hodnotu e, po té prvotní zprávě. Za druhé, do jakým míry se účetní dvůr eh, také zjistit, zda byly implementována doporučení od účetního dvora těmito agenturami. U agentury EASA vy jste přijali revidovaný služební řád v roce 2012 pro vaše zaměstnance. Otázka zní, Můžete nám říci, jak, jaký je stav implementace služebního řádu? Chci slyšet čísla. To platí pro všechny agentury. Nejen říci, my implementujeme, my uveřejňujeme, chci slyšet čísla, kolik případů, kolik prohlášení bylo zkontrolováno, kolik eh, opatření bylo přijato. Chci slyšet skutečná čísla také od té Evropské agentury pro bezpečnost potravin a UE. Asi proč prohlášení o střetu zájmu nejsou vyplněna všemi eh, stálými zaměstnanci? To myslím, že je minuta a půl. Mohu ještě něco říci eh, za paní Matěje. Děkuji. Nemůže zde být přítomná, dala mi eh, svou úvahu, abych ji přednesla stávající pravidla o zvládání střetu zájmu. Jsou zde nějaká pravidla, která jsou, mm, jsou uh, i implementována, ale patřičně ještě neřeší střed zájmu. Agentury by měly být proaktivní, měly by kontrolovat eh, informace a kontrolovat eh, CVčka, kontrolovat prohlášení o střetu zájmu takže dosavadní pravidla přijatá eh, agenturami ještě nejsou dostatečná. Měli byste vytvořit kulturu společně s institucemi, kdy každý bude vědět, jak jednat, aby předcházel střetu zájmu. Za druhé, jmenování do řídících orgánů u agentur by se měla řídit také podmínkami pro zabrání střetu zájmu. Podle eh, zprávy účetního dvora se to tak pokaždé neděje proto eh, bychom se měli obrátit na Evropskou komisi. Mělo by být zablokováno takovéto rozhodování o, nom- o jmenování, které neodpovídá pravidlům. Legislativa EU. Aby se zlepšila situace ve všech institucích EU, měli bychom přijmout legislativu EU ohledně střetu zájmů a mělo by být jasně řečeno, jak se v takových situacích zachovat, jaká různá pravidla se mohou uplatňovat Eh, například v řídících orgánech agentur. Děkuji. Ještě dvě sekundy. Přímá otázka na EFSU. Řídící orgány. Její členové hlasují a bylo řečeno, že hlasují eh, veřejně. Podle mě to není veřejné eh, hlasování, ale hlasování na na veřejném hlasování je něco jiného než hlasování, které je jmenovité. Four Dávám, dal jsem čtyři a půl minuty, takže jako další Edith Herzog. Děkuji, pane předsedo. Já budu skutečně velmi stručná. Eh, mám jeden komentář, jednu otázku. Můj komentář eh, se týká toho, že nejprve musíme vytvořit pravidla a potom ta pravidla můžeme aplikovat. To říkala moje politická skupina. Já si myslím, že je to správný přístup a že by to měl být eh, náš přístup ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Neměli bychom si v, jiný, v jiné situaci do budoucna hrát na soudce. A konečně druhá otázka na účetní dvůr. S ohledem na tuto zprávu si myslím, že již eh, je potvrzené, že tady byly určité eh, mýty a eh, proto je dobré, že to zprávu máme. Moje otázka zní, jestli si myslíte, že by bylo užitečné mít pravidla a jaká by byla oblast působnosti těch pravidel. Týkala by se ta pravidla pouze některých agentur nebo všech agentur nebo i jiných institucí, například komise nebo dokonce i Evropského parlamentu, protože si myslím, že stejné střety zájmu se mohou vyskytnout i tady v parlamentu nebo v komisi. To znamená, že moje otázka zní, jak ta pravidla budou eh, vytvořena a jaká bude jejich oblast působnosti, to znamená, kterých institucí se budou týkat a kde, kdy budou zveřejněna, kdy budou přijata a kdy budou zveřejněna, tak, eh, protože teprve potom je budeme moci aplikovat. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom k tomu přistupovali v tomto časovém pořadí. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže nejdříve dám slovo agenturám, potom komisi a potom účetnímu dvoru. Slovo dám panu Kudu z e ASI. Prosím. Dvě minuty, jestli to půjde. Merci, monsieur le président. Euh, tout d'abord... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych upozornit, že žádný střed zájmu nebyl zjištěn účetním dvorem za jejich auditu. Za druhé, jak už jsem uvedl, Revidovali jsme etický kodex kompletně. Poznámky účetního dvora byla, byly začleněny. Nyní tedy plně splňujeme požadavky účetního dvora. A to doufám, že zjistí také účetní dvůr při další zprávě. Co se týče uskutečňování, Výkonný výbor uveřejnil v červenci svá prohlášení o střetu zájmu. Citlivá místa, manažeři, všichni vyplnili toto prohlášení. Vše bylo ověřeno. Pokud je to zapotřebí, etický eh, výbor by jednal. Například veškerý veškeří zaměstnanci, kteří se zabývají certifikací, museli vyplnit prohlášení o střetu zájmu. Ještě se vrátím jednou k tomu, že původně jsme tu měli už dvojitou kolegialitu, dvojitý tedy eh, způsob rozhování, abychom předešli střetu zájmu, aby při certifikaci nedošlo k tomu, že jeden jediný člověk může rozhodnout. A ještě jednou, což je důležité pro veřejnost, Certifikace, kterou poskytujeme letadlům, je revidována externími orgány. Takže si myslím, že my plníme to, co se žádá a věřím, že účetní dvůr bude spokojen. Děkuji. Thank you, Mr. Kudu. Děkuji, pane Kudu. Pan Mas. Thank you, Chairman. I will be Děkuji, pane předsedo. I já budu velmi stručný, protože již v předchozí diskuzi jsme dostatečně rozvedli aktivity, které eh, v tomto kontextu podniká agentura ECHA. Ano, agentura ECHA je tedy eh, jednou z nejnovějších agentur. Když se konal tento audit, existovali jsme pouze tři roky. Už jsem řekl, že jsme se této otázce věnovali velmi intenzivně, bylo do toho zapojeno mnoho kolegů, mnoho pracovníků a kromě toho eh, jsme těsně spolupracovali s vedením, to znamená, že se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku, alespoň jsem o tom přesvědčen. Jsem přesvědčen o tom, že se nám podařilo dospět na dobrou úroveň. Samozřejmě, že tím to nekončí, že se budeme snažit i nadále o vylepšení a proto je velmi důležité, abychom spolupracovali s dalšími agenturami a jsme velmi vděční eh, kolegům z, EMA, z EASA, že jsou ochotni s námi eh, sdílet svoje postupy. Je to pro nás velmi užitečné eh, a kromě toho se těšíme na pokyny, protože i to nám pomůže, abychom dospěli ke společnému přístupu. Jeden bod, kterému bych se rád věnoval zvlášť, to, jsou, to je otázka týkající se toho, že tady je celá řada postupů, ale že zároveň musíme vytvořit kulturu, která se snaží o transparentnost pro kolegy, tak aby přesně věděli, jak eh, mají nakládat se střetem zájmu. Já si myslím, že vytváření takové kultury je vedle těch pravidel také velmi důležité. Děkuji. Děkuji. A nyní tady mm, za EFSU mm, promluví paní kolegyně. Byly to dvě otázky. První se týkala statistik. V roce 2012 EFSA přeskoumala 680 eh, prohlášení střetu zájmu 6869 Eh, přišli jsme k závěru, že 272 případech bylo zapotřebí částečně či úplně vyloučit některé experty. Zahájili jsme jeden postup o ztrátě důvěry, jeden expert rezignoval a nyní přeskoumáváme veškeré výsledky, abychom měli jistotu, že nikdo, kdo přispívá k rozhodování, nepostupuje stranicky. Máme 28 zaměstnanců, kteří opouštějí EFSU do soukromých organizací. Jen v jednom případě se jedná o pole působnosti EFSI, ale není to stejná oblast, v, jak té, v jaké působil, když pracoval v EFSE. Bylo to potravinářství, ale některá to nesouviselo s prací toho člověka v agentuře EFSA. Naopak jsme eh, dali další podmínky eh, řídícím orgánům a Žádali jsme, aby, nedos, aby nedošlo k tomu, aby si lidé mohli domnívat, že došlo ke střetu zájmu, aby tedy nebyli ve e, vztahu nebo styku s osobami, o kterých by se to mohlo předpokládat. Další doporučení se týkalo e, výkonné a řídící rady, jak řekla paní Makovej. E, zvolení bylo provedeno veřejně, jak říkala paní Makovej, a je u toho také audiozáznam. Nicméně to, ta volba jako taková byla tajná aby lidé mohli vyjádřit svůj názor svobodně. Děkuji a v neposlední řadě dám slovo zástupci EMA. Um, Děkuji, pane předsedo. S ohledem na legislativu, která uh, se týká agentury EMA, to znamená nařízení 995 uh, a uh, s ohledem na to, že tady není eh, obecný evropský rámec, tak eh, musím říci, že tady vyvíjíme snahu eh, v zájmu eh, řízení střetu zájmu i nadále, revidujeme naše příslušné politiky a naše postupy. Kromě toho bych rád poznamenal, že v okamžiku, kdy byl prováděn ten eh, audit, to znamená v říjnu roku 2011, jsme implementovali novou politiku zároveň a tato politika zatím nebyla předmětem toho auditu, který byl přímo u nás v agentuře prováděn v říjnu roku 2011. Od té doby jsme zavedli dokonce ještě solidnější, transparentnější systém a provádíme kontroly jak ex ante, tak ex post v tomto roce na základě doporučení, která pro nás účetní dvor formuloval. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji, děkuji zejména za to, že jste dodrželi čas. Zpráva účetního dvora je k dispozici i se závěry. A než dám slovo účetnímu dvoru, chtěl bych požádat pana Kráfa jako zástupce komise, aby se ujal slova a zeptám se. Eh, účetní dvůr eh, naplňuje určitou roli na evropské úrovni. Eh, jak se na to díváte? Vy můžete nám říci už, zda komise uvažovala že udělá takové zákonodárství, které by pomohlo? Děkuji, pane předsedo. I já se pokusím být co nejstručnější. Za prvé mohu říci, že velmi vítáme eh, zprávu účetního dvoru a také reakce eh, paní Ayali Sanders. Eh, děkujeme taky všem decentralizovaným agenturám za jejich aktivity v oblasti střetu zájmu. Já se budu nyní soustředit na klíčové dokumenty, které byly schváleny, pokud jde o střet zájmu. To znamená, jde o to, jaké aktivity již začaly a jak to bude vypadat dál. A tím také odpovím na vaše otázky. Společný přístup k evropským decentralizovaným agenturám. To je dokument, který schválila Komise, Rada i parlament společně eh, v, roce 20, eh, v červenci roku 2012 a v tomto dokumentu je eh, agenturám předepsáno, aby dostatečným způsobem předcházely střetu zájmu členů vedení, členů vědeckých výborů a odvolacího výboru. Tato potřeba tady byla zdůrazněna jako velmi důležitá věc. Následně tedy komise přijala v prosinci roku 2012 cestovní mapu a tady jde dokonce ještě dál. Eh, prevence a řízení střetu zájmu je dokonce jednou z pěti priorit, které eh, jsou eh, stanoveny pro provádění společného přístupu. Pokud se na to chcete podívat konkrétněji, tak jsou to aktivity 33 až 35, tak byste viděli, co se plánuje. Celkem za to tedy mohu říci, že budeme monitorovat všechny stávaj, všechna stávající pravidla v agenturách za spolupráce s nimi a ve světle pokynů OECD, které tu již, která tu již eh, které tu již také byly zmíněny, a za spolupráce s ombudsmanem, protože i on předložil velmi zajímavé eh, návrhy. Budeme eh, řešit postupy dobré praxe a budeme také používat naše vla. Následně předložíme návrh pokynů tento návrh pokynů budeme probírat s agenturami a počítá se s tím, že tyto pokyny by měly být schváleny do eh, konce roku 2013. Samozřejmě, že, tomuto, že parlamentu tady poskytneme zpětnou vazbu o všem, co se bude v této souvislosti dít. Naše dnešní rozprava ukázala, že vystavení se střetu zájmu eh, vyplývá se, se tady velmi liší v závislosti na tom, o jakou agenturu se jedná, jaké jsou její úkoly a jaké je její vedení. Kromě toho se také e, liší úroveň střetu zájmu na jednotlivých pozicích v rámci agentury a já si myslím, že i to musíme vzít v potaz Musíme to zohlednit, až budeme vypracovávat zmíněné pokyny. V této souvislosti bych se rád vrátil k tomu, co říkal pan Fjellner. Musíme najít tu správnou rovnováhu. Nicméně my jako komise se domníváme, že hlavním eh, principem naší práce by mělo být to, abychom zajistili maximální transparenci na všech instancích, ve všech instancích. Například na eh, webových stránkách agentury by mělo být zveřejněno prohlášení o finančních zájmech nebo o konfliktu zájmů všech zúčastněných aktérů. Jak ukázala naše dnešní rozprava, eh, podařilo se již nazbírat velmi cené informace a agentury již mají zkušenosti, zavedly určité postupy a tak dále. My musíme zaručit, aby výsledek naší práce eh, dostal eh, očekáváním vážených poslanců tohoto parlamentu. Nicméně si musíme uvědomit, že společný přístup, který tento parlament schválil a který také schválila komise a rada, počítá s tím, že decentralizované orgány jsou nezávislými subjekty. To znamená, že vždycky také nesou zodpovědnost za to, jak řeší problémy střetu zájmu. Mohu vás ale ujistit, že komise e, použije systém časného varování, pokud se objeví náznaky, že se tak neděje. A nyní konkrétně k vašim otázkám. Já si myslím, že e, se nám podařilo nebo že musíme eh, provést nejprve velmi podrobnou analýzu, tak abychom viděli, jak, analý, jak pokyny mají vypadat. V tuto chvíli nemohu říct nic definitivního, ale eh, jakmile budeme mít na stole konkrétní závěry, budeme o tom Evropský parlament samozřejmě podrobně informovat. Děkuji vám, pane Kráfe, za zodpovězení otázek. A chci požádat pana Monpoše, aby eh, zareagoval na eh, otázky poslanců. A chci se také zeptat, zda účetní dvůr uvažuje o tom, že by pokud je o ostatní agentury, eh, že by se na ně podíval ve zvláštní zprávě do budoucna, pokud je o zá konflikt zájmu. Thank you much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. K tomu, co řekla především paní Makovej, ohledně možného follow-upu. Jak jste právě teď vyslechli od zástupce Evropské komise pana Krafa, který hovořil o tom, že tu celá řada iniciativ v oné cestovní mapě, které se mají zabývat kromě jiného střetem zájmu. A lhutou myslím, že je konec letošního roku. Což nás logicky vede k závěru, že ano, velmi pravděpodobně v normálních případech eh, ty následné zprávy účetního dvora zde jsou. Otázkou je, kdy přijdou. A já bych chtěl, aby to bylo tak, aby přinesli co možná větší přenou hodnotu. Nejenže je zajímavé vidět, jakým způsobem budou vypadat ty pokyny, ale také, jak skutečně budou implementovány jednotlivými agenturami. Takže je tu otázka paní Makovej také. Na co bude rozšířen ten audit? Je zda bude rozšířen i na tyto pokyny. Já jsem přesvědčen, že můj kolega se tímto bude e, zabývat a těším se, že zde ve výboru se budeme nadále zabývat eh, otázkami absolutoria agentur. K otázce paní Hercog ohledně pokynů pro střed zájmu. Zda, eh, zda by ty, ta, tyto pokyny měly být eh, implementovány s ohledem na pole působnosti. Hovoříme o pokynech, která se budou, které se budou zabývat obecnými otázkami, u všech agentur, u čtyř vybraných agentur jsme zjistili, že to jsou určité specifické problémy, kterými se zabývají specificky jednotlivé agentury. Ale pak jsou to otázky nebo problémy, které jsou společné agenturám. Pokud se jedná o konkrétní otázky týkající se jedné agentury, tak je to potom ta agentura, která se tomu může věnovat nejlépe. Co se týče decentralizovaných agentur, naše doporučení 10.11 eh, je velice měkké, pokud chcete slyšet můj názor. Řekli jsme, že tu nemáme žádný komplexní evropský regulační rámec. Já jsem přesvědčen, že bychom ho měli mít. Ale tento návrh nespočívá na mých bedrech, to je prací někoho jiného. Děkuji. Děkuji vám, pane Ludborži, za tuto eh, odpověď a závěrečnou poznámku a na závěr se ještě promluví paní Ayla Sender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost. Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se účastnili diskuze, panu Lubošovi, panu Krafovi z komise a všem dalším. Myslím, že v diskuzi můžeme pokračovat a chci poděkovat také všem kolegům za jejich podněty, nápady do diskuze. Zcela jistě se k tomu dostaneme ještě před tím dokumentem, který povede k absolutoriu. Děkuji také všem agenturám, které nám předložili potřebné informace. E, všichni, kteří mají zájem o toto téma, tedy konflikt zájmů, e, chci požádat, aby 21. E, února dopoledne přišli na seminář, který bude zorganizovaný, je to seminář s experty a tento seminář umožní eh, propracovat do hloubky ještě další aspekty toho, co jsme slyšeli dnes tady. Děkuji. Paní Ayale Sender, chci poděkovat zpravodaji a všem členům za to, disciplínu. Já jsem na začátku nebyl přísný, ale potom už ano, děkuji panu Rosovi, panu eh, Lukbaršovi, děkuji komisi a děkuji všem ředitelům agentur. Takže končíme včas, končím zasedání. Děkuji za pochopení, uvidíme se příště.